Good morning, colleagues. If there are... Dobré ráno, kolegové. Pokud <clears throat> nemáte žádné výhrady k navrhovanému pořadu jednání, tak eh, můžeme začít. Nebudeme mít tlumočení do malčtiny a e, irštiny a chorvačtina, maltéština a chorvačtina nebudou k dispozici zítra. A poté tady máme pravidlo 205, to znamená, že budou jmenováni zpravodajové sily. Cecil Kienge byla jmenovaná jako zpravodajkyně pro zprávu z vlastní iniciativy, pro výbor eh, pro rozvoj s názvem Strategie EU Afrika, jak podpořit eh, rozvoj. Takže pokud s ním souhlasíte, souhlasíte, takže v pořádku. A dnes ve 12 hodin vás prosím, abyste všichni byli dispozici, protože budeme elektronicky hlasovat a prosím vás, abyste všichni tedy byli k dispozici a měli své hlasovací kartičky. Takže se dostáváme k bodu 3 našeho pořadu jednání a chci říci, že je nám opravdu ctí, že můžeme zde přivítat pana Andrew Seychella jako předsedu stáleho výboru pro operační spolupráci týkající se vnitřní bezpečnosti, známou také pod zkratkou kozy. To znamená, že dnes se bude zabývat otázkou tedy toho, co se stalo v posledních šesti měsících. 24. dubna náš výbor obdržel prezentaci od pana Roba Wainwrighta jako výkonného ředitele Europolu, která se zabývá otázkami eh, vážného organizovaného zločinu a eh, z toho vyplývajících eh, hrozeb a také prezentaci týkající se politického cyklu EU 2018 až 2021 Vše vždy v souvislosti také s organizovaným zločinem a vážnými přečiny a také Rada pro spravedlnost a vnitřní e, záležitosti 18. května 2017 se vyjádřila k tomuto problému v, v rámci tedy těch priorit, které stanovila. Dále, co se týče interoperability a informačních systémů, 29. května komisař e, Julian King odprezentoval zprávu týkající se pracovní odborné skupiny na vysoké úrovni, zabývající se otázkami informačních systémů a interoperability. Také jsme slyšeli od eh, koordinátora strategie Evropské unie pro boj s terorismem a ředitela Evropské agentury pro základní lidská práva, jejich názor související s těmito otázkami. Takže v tuto chvíli si vyslechneme zástupce Kozy a v tuto chvíli předávám slovo panu Seychelovi a máte 15 minut. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám za vaše vysvětlení, váš úvod a prezentaci. Dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, pro mě je opravdovou ctí, že zde mohu hovořit jako předseda stáleho výboru který, který se zabývá operačními otázkami a spoluprácí v oblasti bezpečnosti na úrovni vnitřní. Posledních šest měsíců bylo opravdu velmi, velmi zajímavých. Šlo tedy opravdu o extrémně zajímavé období pro naší zemi, ale i pro mě. A nám se podařilo opravdu zajistit pokrok u mnoha velmi důležitých témat. Jak jistě víte, tak kozy se skládá vlastně z členů kteří jsou velmi zkušení, je mezi nimi velmi mnoho výkonných ředitelů, ředitelů a jsou to všechno odborníci, kteří mají velké zkušenosti týkající se vnitřní bezpečnosti. Chci říci, že našich setkání se také účastní eh, zástupci Europolu, Eurojustu, Cepol, Frontex, i Eulisa, Elisa, stejně jako také zástupci SVČ. A dnes bych se rád zaměřil na dvě témata. Za prvé, výměna informací týkající se interoperability a poté také cyklus evropských politik. Jedna z nejdůležitějších aktivit naší skupiny se či spočívala jaksi v zajištění lepší výměny informací. A tady vlastně hraje kozy velmi důležitou roli dvojím způsobem. Jsme zodpovědní za monitoring eh, implementace plánu eh, plánu práce. To znamená vše, co se týká řešení v oblasti interoperability a vše, co se týká také otázek spravedlnosti a vnitra. Což je také něco, na čem jsme se shodli v rámci nizozemského předsednictví na poslední radě tak jistě víte, tak tato, tento plán vlastně obsahuje 50 eh, bodů, které mají zajistit, aby právě ta výměna informací fungovala co nejlépe. To znamená, výměna mezi členskými státy, agenturami Evropské unie je třeba udělat všechno pro to, aby informační systémy měly všechny důležité informace a aby lidi i institu, kteří k tomu mají právo, měli přístup do těchto systémů. Také se nám podařilo vypracovat druhou implementační zprávu týkající se tohoto eh, plánu. A v tuto chvíli již zaznamenáváme pokrok v mnoha oblastech, hlavně co se týče tedy mm, stále větší a lepší výměny informací a lepšího využívání informačního systému. Takže jako příklad, co se týče využívání informačních systémů Europolu, tak ty už jsou v tuto chvíli používány dvojnásobně více eh, než v roce 2015. Chci říci, že více jak milion záznamů bylo vlastně staženo z informačních systémů Europolu. Co se týče šengenského informačního systému, tak tady využívání tohoto systému také eh, stoupá a je stále intenzivnější. A co se týče eh, varování, podle pravda 36.2, tak i tady ta, to využití tohoto viro, var, varování je stále častější. To znamená od 60 tisíc v roce 2015 na více jak 68 tisíc eh, varování v roce 2016. A v tomto roce už bylo využito více jak 106 tisíc těchto varovných signálů. Co se týče těch operačních eh, vazeb, tak ty se stále posilují. Chci říci, že v tuto chvíli 23 členských států je připojeno vlastně do systému výměny informací DNA a další dva členské státy už si vlastně vyměňují daktyloskopické údaje. V roce 2016 členské státy zintenzivněly využívání databází Interpol právě v oblasti nebo vlastně databáze, které se zaměřují na ztracené nebo zcizené eh, osobní dokumenty. A tady máme další databáze, které například eh, obsahují informace o zahraničních teroristických bojovnících. V roce 2017 můžeme říci, že ty, ta vyhledávání v podstatě se opět zdvojnásobila v porovnání eh, mezi lety 2015 a 2016. A v prvních čtyřech měsících tohoto roku už těch vyhledávání bylo daleko více než v celém eh, roce 2016. Druhý aspekt eh, práce COSI je vlastně informační management a výměna informací, které mají zajistit interoperabilitu informačních systémů v oblasti eh, bezpečnosti a řízení hranic. My jsme samozřejmě také doprovázeli a sledovali práci odborné skupiny, která se zabývá otázkami interoperability a informačních systémů a která byla zřízena Evropskou komisí. Toto je také způsob, jak vlastně můžeme i nadále pokračovat. A na tomto základě Rada 8. června přijala závěry, které vítají doporučení této odborné skupiny na vysoké úrovni. Jejímž cílem je zlepšit interoperability. Na tomto zasedání Rady několik delegací opravdu zdůraznilo, že je velmi důležité podporovat interoperabilitu a že to je v každém případě ta hlavní priorita. Jeden ze závazků eh, rady, které vyplývají i ze závěru, tak v podstatě je, že je třeba i nadále monitorovat práci této odborné skupiny na vysoké úrovni a je třeba také zajistit monitoring ze strany KOSY. A i z toho důvodu včera se na zasedání KOSY hovořilo o tomto návrhu, o, tedy o návrhu nadcházejícího předsednictví z něhož vlastně vyplývá možnost zřízení další platformy, na základě níž by se dále hovořilo o tématech interoperability a výměny informačních systémů na úrovni členských států v oblasti eh, vnitra bezpečnosti. A nadcházející předsednictví se zaměří na tři hlavní úkoly. Za prvé, bude se hovořit o studiích proveditelnosti týkajících se různých aspektů interoperability. Bude se hovořit také o přípravných pracích Evropské komise a bude se hovořit o aktualizaci plánu a jejich implementace, tak aby se z toho všeho stal opravdu komplexní, dobře efektivně fungující nástroj, který zajistí monitoring různých aktivit v této oblasti. A toto se všechno bude konat pod dohledem, strategickým dohledem KOSY, tak abychom byli schopni tedy my tento dohled nad těmito oblastmi eh, vykonávat. Tak a teď se dostávám k druhému bodu svého projevu. A jde tedy tady o ten cyklus evropských politik. Můžeme říci, že rok 2017 byl plný různých výzev pro politiky EU. A když byste se chtěli zeptat, proč, tak můžeme říci, že období 2014 a 2000, až 2017 vlastně končí v tomto roce. A v tomto období jsme museli začít přípravné práce na následující období mezi lety 2018 až 2021. A teď, když bych to měl jen krátce schrnout, co to tady celý tento cyklus je. Můžeme říci, že to je metodologie pro nastavení, implementaci a hodnocení priorit v oblasti boje proti organizovanému zločinu a závažnému mezinárodnímu zločinu. To znamená, že tady samozřejmě jsou velmi důležité spravodajské služby a ty také fungují v rámci víceletých plánů. To znamená, že tento plán je vždycky připraven na období čtyři, čtyř let. To znamená, že se identifikují priority na základě informací z pravodajských služeb, a proto se také zde hovoří o hodnocení eh, závažného organizovaného zločinu. Asi mm, spíše znáte zkrátku MESOKTA což je v podstatě také práce, kterou vykonává Europol. A toto jsou priority, se kterými poté musí vyjádřit souhlas eh, Rada. A poté po schválení těchto priorit začíná práce v oblasti implementace a plánu aktivit, a to v rámci operačních akčních plánů. Na konci tohoto cyklu je vypracováno hodnocení. Je také dobré říci, že i v souvislosti s eh, rokem 2014 a 2017, tedy s tímto čtyřletým cyklem, bylo již vypracováno hodnocení ze strany nezávislého subjektu a tento subjekt byl vybrán komisí druhé, v průběhu druhého semestru minulého eh, roku a závěry byly prezentovány kozy v únoru tohoto roku. My jsme samozřejmě využili zjištění z této zprávy také pro přípravu nového cyklu evropských politik, tak aby tedy ty plány pro eh, roky 2018 až 2021 byly lepší, efektivnější, zaměřenější a také, řekněme, lehčí určitým způsobem protože my se snažíme samozřejmě snížit i administrativní zátěž, to znamená, že jsme snížili také počet zpráv. To znamená, že v tuto chvíli těch zpráv bude třeba vypracovat o něco méně. Další změna. Europol do roku 2019 vypraví, připraví tedy eh, zprávům z, v polovině období týkající se právě priorit pro organizovaný a závažný zločin. Chci říci, že i z důvodu, které jsme již zmínili, eh, víme, že tedy ta naše práce, dosavadní práce byla velmi úspěšná. Viděli jsme opravdu velmi slibné výsledky v oblasti těch, té operační spolupráce, protože se nám podařilo opravdu rozbít několik eh, sítí a skupin organizovaného zločinu i v oblasti Eh, obchodování s drogami či obchodování s lidskými bytostmi. Například i v průběhu těch tzv. společných akčních dní v roce 2016, které jsou eh, součástí cyklu evropských politik, 559, 989 subjektů eh, bylo prověřeno. Více jak 600 podezřelých bylo zatčeno, 529 eh, obětí obchodu s lidmi bylo identifikováno, 745 eh, uprchlíků bylo eh, zatčeno a bylo také konfiskováno 2,38 tun kokainu. Nový cyklus politiky EU bylo, byl eh, přijat 27. 28. 3. tohoto roku a to je pro nás opravdu něco, co v nás vyvolává pocit velkého uspokojení. Chci říci, že tady je velmi důležité zhodnotit hrozby. 9. března tohoto roku Europol vydal priority a hodnocení pro rok 2017 v oblasti právě závažného a organizovaného zločinu. Z toho vyšlo více jak pět tisíc eh, skupin organizovaného zločinu, které pracují na mezinárodní úrovni a které představují v tuto chvíli hrozbu pro eh, náš region. Samozřejmě, že jejich práce a jejich prosíťování je stále komplexnější a dynamičtější. Toto hodnocení bylo velmi dobré také pro identifikaci evropských priorit v oblasti boje proti závažnému a organizovanému zločinu. Což je vlastně druhý krok, který je třeba vykonat v oblasti tohoto cyklu. My jsme tedy hovořili na různých schůzích a zasedáních o těchto prioritách a my jsme také samozřejmě i zohlednili připomínky ze strany členských eh, států a také eh, evropských institucí, například šestý, eh, šestá zpráva o pokroku v této oblasti. Europol vlastně v tuto chvíli hovoří o šesti klíčových prioritách, které mají být odpovědí na ty největší hrozby z oblasti závažného organizovaného zločinu. Pět specifických klíčových priorit a tři průřezové priority. Pět, pět klíčových priorit, které se eh, zaměřují na zločin, tak tady jde o eh, drogy, distribuci, obchodování, eh, kyberbezpečnost, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi. A mezi ty tři průřezové priority patří eh, kriminální financování, eh, praní špinavých peněz, eh, falšování dokumentů a a nelegální služby. Tady záměrem předsednictví bylo vždy zajistit samozřejmě správnou identifikaci těchto hlavních priorit tak, aby na základě nich mohly být vypracovány efektivní politiky. Samozřejmě to všechno vyplývá také zdrojů, které, ze zdrojů, které mají členské státy k dispozici. A my jsme také tedy dále identifikovali hlavní priority pro Evropskou unii. To znamená, v tuto chvíli hovoříme o pěti prioritách. Takže tady hovoříme o kyberzločinu, drogy, hlavně co se týče kanabisu, kokainu, heroinu, syntetických eh, drog a dalších psychologických drog. Samozřejmě nelegální migrace, organizovaný zločin v oblasti majetkové, obchodování s lidmi, dále eh, podvody na eh, mezinárodní úrovni, environmentální zločiny, eh, to znamená pytláctví a nelegální pašování environmentálních statků a dále falšování dokumentů. Většina těchto priorit navazují na priority, které byly identifikovány v minulém politickém cyklu. Pozorujeme zde i nové priority, a to je environmentální zločin. To bylo identifikováno v minulém cyklu jako vznikající hrozba. Máme také financování zločinu a podvody z doklady. Potom padělané výrobky, to už nebude další zvláštní priorita, ale bude se jí věnovat zvláštní pozornost při přípravě strategických cílů. Po přijetí těchto priorit v oblasti zločinu jsme zahájili diskuzi v rámci COSEI, abychom identifikovali členské státy, které se chtějí účastnit práce na těchto strategických cílích a na operačních krocích. Tento proces už se blíží k závěru, ale pořád ještě probíhá a včera jsme o tom diskutovali na našem zasedání velmi podrobně, protože dobrou známkou je, že je zde více zemí, které se do toho chtějí zapojit, eh, než jsme očekávali. Takže to je věc, eh, o které budeme diskutovat do konce tohoto týdne. Mohu vás také informovat, eh, že příští týden, a to bude 26. června, bude komise pořádat workshop o víceletém strategickém plánu. Jehož hlavním cílem je identifikovat minimální horizontální strategické cíle pro všechny priority v oblasti zločinnosti v evropském cyklu politiky pro roky 2018 až 2021. Konečně je zde celá řada dalších témat, o kterých se diskutuje v COSEI. Já se jen stručně s ním zmíním o dvou tématech, na kterých ještě budeme pracovat za tohoto předsednictví. Komise, komise hodnotí bezpečnostní situaci. Parlament už vedl diskuzi s komisí, my jsme diskutovali ten dotazník, do kterého přispěly členské státy. Komisař King se také na Maltě zúčastnil našeho neformálního zasedání, kde byly prezentovány první nálezy a my teď čekáme na závěrečnou zprávu, která bude snad vydána příští týden. Kozy má také úvodní výměnu názorů o revizi strategie pro oblast bezpečnosti, to bylo v Dubnu, a bude se pokračovat v těchto diskuzích za estonského předsednictví. Další důležitý vstup do této diskuze nám poskytnou výsledky analýzy komise v oblasti bezpečnosti. Děkuji, pane předsedo. Možná jsem hovořil trošičku dříve, tedy déle, než jste čekali. Nicméně jsem připraven zodpovědět veškeré otázky, které tady mohou vyvstat. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mi dali příležitost přijít sem do vašeho výboru. Děkuji a teď tedy otázky poslanců v pořadí, jak se přihlásili. Pan Coelho, děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Tato prezentace po schválení vaší zprávy je velmi aktuálním tématem. Včera se zde odehrál další teroristický incident tady v Bruselu. Parlament eh, samozřejmě bojuje za větší bezpečnost, jak víte. Chtěl chtěli jsme také lepší využití systému SIS, jak je správně uvedeno také ve zprávě. Týká se to především zahraničních teroristických bojovníků. Je neuvěřitelné, že členské státy nevytvořily systém varování, nepoužívají SIS k tomu, aby měli více kontroly a lepší kontrolu. A přesto, že by se měla rozšiřovat výměna informací přes EU, tak si myslím, že kozy eh, volá po lepším využívání stávajících informačních systémů spíše než, aby se vytvářely nové informační systémy. Souhlasíte s tím? Právě aktualizujeme SIS, brzy budeme mít Eurodac, eh, který bude aktualizován eh, a Diskutujeme také o interoperabilitě a snažíme se identifikovat nedostatky v našich informačních strategiích. Jaké jsou názory kozy na toto téma? Pracujete na tom? Vytvořili jste v této oblasti nějaké prvky? Hovoříte také o posílené aplikaci šengenského rámce. Co přesně si předtím, pod tím představujete? Souvisí to s tou studií o přeshraniční bezpečnosti a jaký je výsledek této studie v Evropské komisi? Děkuji, paní Zippel. Thank you very much and Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Ráda bych se zaměřila na to, že by se měla zvýšit výměna informací a spolupráce. Tento parlament si velmi často stěžuje na nedostatky ve výměně informací a ve spolupráci. Ale když se podíváme na historii, tak já si vzpomínám, že když jsem v roce 2009 poprvé přišla do toho parlamentu, tak už jsme začali harmonizovat eh, trestní zákon, trestní právo, ale zároveň jsem měla pocit, že větší zájem bojovat proti zločinu byl na půdě členských států. A byl zde jen malý zájem o spolupráci. To se změnilo především v posledních letech, především kvůli terorismu. I když mnohé členské státy už mají zkušenosti s terorismem, tak tady e, vzniká přesvědčení, že komun, tedy ten e, terorismus e, obecně není tedy zakořeněn v členských státech, ale přichází z vnějšku. Je zde také spousta organizací a agentur. Je jasné, že tím pádem trvá nějakou dobu, než bude provedena tato změna ve spolupráci. Když jste na začátku svého vystoupení hovořil o rozšířeném používání šengenského informačního systému a zvýšeném počtu varování, beru to jako pozitivní signál. Já si myslím, že členské státy poskytují do šengenského informačního systému jen potřebné a ověřené věci a varování. Je to tedy velký krok vpřed, nejen, že tedy se zvyšuje povědomí, ale také praktická připravenost vyměňovat si informace. Ráda bych se také vrátila k tomu, že situace v členských státech, ať už jde o organizovaný zločin, přeshraničí zločin a terorismus v členských státech, je pořád ještě velmi rozdílná, takže nemůžeme očekávat stejný počet informací ze strany všech našich členských států. A jako otázka z mé strany, Ráda bych se zeptala, zda souhlasíte, že dochází ke změně chování v členských státech, různých organizacích a úřadech, pokud jde o lepší využívání informací a práci na výměně informací a také spolupráci? A druhá otázka. Pokud je organizovaný zločin a přeshraniční zločin, myslíte si, že potřebujeme více společných eh, vyšetřovacích týmů, anebo je současná situace dostačující? A ještě jedna poslední otázka, protože hodně po těch útocích v oblasti terorismu jsme diskutovali. Veřejnost si stěžuje, stěžují si i politici, proč se to stalo. Když už ten pachatel byl známý, ale velmi často se ukáže, že v okamžiku, kdy se musí rozhodnout o tom, zda tento člověk bude nebo nebude pod dohledem, tak ten člověk je sice známý, ale je na, kvůli nějaké drobné trestné činnosti, nebo třeba se ví, že ten člověk je radikalizován, ale není zde žádný důkaz, že tento člověk skutečně chce začít připravovat útok. Takže Můžete se trošičku rozhovořit o tom, proč není vždycky snadné říci, že ten člověk byl známý, že jsme tomu útoku mohli zabránit. Jaké jsou praktické nebo i technické výzvy v oblasti výměny informací a přijímání rozhodnutí ohledně toho, zda bychom měli nebo neměli dohlížet nad určitou osobou. Děkuji, pan Diaz Demera. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Kosy. Pokud jde o zaručení interoperability pro zprávu hranic a interoperability systému Evropské unie v oblasti bezpečnosti a vnitra. Podle mě Je to hezké prohlášení, hezký záměr, ale k tomu je potřeba několik velmi komplikovaných věcí. Potřebujeme legislativní reformy velkého rozsahu od EU LISA, která musí dostat nové kompetence a lepší a větší rozpočet. Musíme také stanovit harmonogram a potřebujeme rozpočet v příštím finančním rámci. Takže bych rád slyšel váš názor k těmto třem aspektům. To znamená legislativní reformy, novou roli EU LISA a rozpočet. A další otázka. Pokud jde o priority v oblasti kriminality, ty, které vyplývají ze sukta a další. V těch desíti, které jste jmenoval, mně jedna chyběla. A to je boj proti falšování eura. Tak se ptám, jestli už se naše měna nefalšuje. Já myslím, že ano. V každém případě děkuji za informace a rád bych slyšel vaše komentáře. Děkuji, paní Kiniči. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já děkuji předsedovi Kosi za jeho prezentaci. Velmi vysoce hodnotím toho, co jste říkalo, výměně informací a interoperabilitě, také o tom, programu priorit pro příští čtyři roky. Jak říkal kolega Diaz de Mera, jedna věc tady chybí. Já bych řekla, že tam chybí ještě další priorita. Hovořil jste o obchodu s lidmi, to je pravda, ale pak jsou zde takové zločiny, jako je zneužívání nezletilých, eh, sexuální zneužívání, nezletilých. I to, které je realizováno prostřednictvím internetu, šíření dětské pornografie a tak dále. To je věc, která vyžaduje maximální pozornost, protože je zaměřeno na ty nejzranitelnější. A ještě další úvaha a jedna otázka. My víme, a říkali to i ostatní, a vy jste to také říkal, že bohužel ty dramatické teroristické atentáty, které postihly některé z našich zemí, dali impuls spolupráci a výměně informací. Ale pokud jde o organizovaný zločin, který se dotýká tak trochu těch všech témat, o kterých jste hovořil. Environmentální zločinnost, eh, drogové zločiny a tak dále. Tak eh, v těch eh, vyšetřováních jsme viděli, že se to často stýká s terorismem. Často teroristé používají falešné doklady, které jim poskytly místní teroristické organizace, třeba v mé zemi, v kampánii. A já se chci zeptat, eh, takovéto urychlení výměny informací by se mohlo týkat eh, tedy nejen eh, terorismu jako takového, ale i všech ostatních zločinů z oblasti organizované kriminality. Je to tak nebo ne? Protože obecně platí, že všechny ty zločiny, které mají přeshraniční povahu, které jste zmínil, zapojují prostě celé organizace, které mají často styk s terorismem. Takže mě by zajímalo, zda i zde v této oblasti pozorujeme stejný nárůst spolupráce v oblasti výměny informací. Děkuji. Děkuji. A teď prosím pana Seychela, aby reagoval na tyto body. Děkuji. Já se to snažím všechno zapamatovat a shrnout. Není to jednoduché. Já se pokusím zodpovědět eh, všechny vaše dotazy, také s ohledem na naši především operativní zkušenosti, protože všechny tyto iniciativy, které provádíme, mají také za cíl posílit a vylepšit eh, naše zkušenosti v terénu. Když jsme hovořili o zahraničních bojovnících, o šengenském informačním systému, tak eh, musím říci, že tento informační systém je jedním z největších nástrojů, které má Evropská unie k dispozici. Je to nástroj, který byl neustále vylepšován a zefektivňován. A podle rostoucích statistik eh, každý rok vidíme, že výsledky šengenského informačního systému jsou teď eh, největší s, nimi, s jakými jsme se setkali od eh, začátku fungování tohoto systému. A znovu, pokud jde o zahraniční bojovníky, to je věc, eh, která není tak jednoduchá. Musí to být ověřeno, prošetřeno, nejedná se jen o to, že by byly nějaké údaje v informačním systému Schengenu. To prostě nestačí. Nestačí, že ten člověk je zanesen v systému SISE. Potom mnozí z vás se zmínili o tom, že ti lidé byli známí, že se už dopustili nějakých trestných činů. Ovšem, to potom vytváří milný dojem, že policie nepracovala dobře, že prostě neudělala nic proti tomu, aby zabránila těmto teroristickým činům. Ovšem, když si uvědomíme, jaká práva lidé mají a jaká musí mít, eh, tak eh, je těžké prostě někoho zanést do systému jenom proto, že byl podezřelý ze spáchání nějakého činu nebo že byl kvůli tomu vyšetřován. Potom se stane, že máme spoustu lidí, kteří jsou do toho zapojeni, kteří už byli kvůli nějaké drobné trestné činnosti známy policii. Někteří už po určitou dobu, ale já vás mohu ujistit, že bereme v úvahu také práva lidí a není možné s ohledem na dodržování jejich práv prostě držet tyto lidi pod dohledem, sledovat je, nebo je dokonce zavřít, protože, jak víte, každá země má ustanovení týkající se práv těchto lidí, i když někdy máme silné pochybnosti o tom, že ten či onen člověk možná může být, eh, může se připravovat, že spáchá něco nelegálního. V každém případě to je potom na orgánech eh, činných trestním řízení. Musí důležité informace prošetřit a zjistit, které osoby musí být neustále pod dohledem a které musí být neustále kontrolovány. Pak máme další databáze, která je nám k dispozici. Ta se týká určitých forem zločinnosti. Je to třeba systém víz pro vstupy a opuštění území. To jsou také nástroje, které jsou k dispozici teď na hranicích, jsou také k dispozici policejním eh, důstojníkům v terénu, policejním pracovníkům v terénu a přináší to lepší výsledky, než jsme, než jsme očekávali. A potom je zde řada zemí, která už má tyto systémy zavedeny, takže my se snažíme dosáhnout jednoty v EU, abychom zajistili, že tyto systémy budou dostupné všude. Potom jsme hovořili o teroristických útocích a varování ze systému SIS. Um, um, Nástroje pro vylepšení bezpečnosti ochrany osobních údajů. Když se pracuje s takovýmito iniciativami, tak je důležité zajistit, že u každého návrhu budou k dispozici nástroje, aby byla zajištěna jak ochrana osobních údajů, tak i šíření a výměny informací takovým způsobem, že to nebude mít dopad na práva jednotlivců. Na těchto návrzích tedy pracujeme a pracujeme také na tom, abychom zajistili, že kdokoliv bude muset být zkontrolován v této databázi. Bude to také na základě legislativy, která musí být dostatečně přísná, aby zajistila, že práva této osoby nebudou porušena. Um, uh... The same thing is uh, on information exchange. A to tež platí pro výměnu informací. Výměna informací prostě funguje. Dříve to bylo spíše bilaterálně, ale teď výměna informací probíhá ještě v širším měřítku. Svět se zmenšil, Evropa je ještě menší, takže informace, které jsou v jakémkoliv systému, musí být dostupné. My to musíme zajistit, aby byly dostupné všem orgánům činným v trestním řízení. Samozřejmě je nutno chránit přitom práva jednotlivců, ale počítáme s tím, že zvýšení informací rozšíření výměny informací bude i nadále prioritou. A proto máme tento nový nástroj na interoperabilitu a výměnu informací, na který se těšíme Je to také věc, kterou orgány činné v trestním řízení už dlouho očekávaly. I z operativní zkušenosti vám mohu říci, že výměna informací a interoperabilita systému je základem pro jakékoliv vyšetřování a je to zásadní pro úspěch v boji proti jakémukoliv zločinu, ať už se jedná o terorismus nebo organizovaný zločin. Um, Mohu také říci, že interoperabilita a výměna informací je jednou z hlavních priorit. Už na tom poměrně dlouho pracujeme, máme cestovní mapu, asi 50 iniciativ, na kterých pracujeme. Probíhá to velmi hladce, doufáme. že to bude nakonec úspěch ve prospěch všech lidí, jimž sloužíme, a také ve prospěch eh, všech orgánů činných v trestním řízení. Musíme mít eh, zajištěny co nejlepší legislativní podmínky pro všechny tyto návrhy a to je věc, na které pracujeme. Zajišťujeme, aby toto všechno bylo k dispozici, aby nic nechybělo. Také chceme zajistit eh, dostatečný rozpočet eh, pro tento systém, aby byl funkční. Mohu vám říci, že už jsme tedy vytýčili tuto cestovní mapu. Chceme, aby to byl ambiciozní kalendář, eh, aby ten systém začal fungovat. Už se spolupracujeme se všemi členskými státy a také s EU LISA, což je vlastně hnací síla za tímto systémem, takže děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že uděláme vše, co může v těchto okolnostech pomoci. Přijmají se také opatření v oblasti zneužívání dětí, sexuálního zneužívání dětí. To je také součást těch kroků, které podnikáme v rámci politického cyklu. Potom také počítačová kriminalita. Tady jsme rozhodně nezapomněli, že je to jedna z priorit minulosti a budeme pracovat na tom, aby této prioritě byla přikládána odpovídající důležitost, protože víme, že je to bohužel rostoucí problém. Nejedná se jen o obchodování s lidmi, především se obchoduje také s dětmi a my chceme proti tomu rozhodně bojovat. Když mluvíme o jistých prioritách, neznamená to, že zde nejsou jiné priority, které nezohledňujeme. Ovšem, toto jsou priority, které jsme si vytýčili už eh, v době prvního politického cyklu. My chceme zlepšit tyto priority pro období 2018 až 2021. Myslím, že se nám to podařilo, takže ano, ta priorita, která se týká sexuálního zneužívání dětí, tam je a určitě tam i zůstane. To tež platí pro padělání dokladů. Padělky tam jsou zahrnuty, my víme, že to je věc, která je v EU velmi rozšířená, ale znovu to neznamená, že když to není hlavní priorita, která je zmíněna v této zprávě, neznamená to, že bychom si neměli vyměňovat informace a že bychom neměli bojovat proti těmto záležitostem. Nástroje k tomu jsou a odhodlání také, takže pracujeme nejen na těch hlavních prioritách, které jsou takto vytýčeny v rámci EU, ale také Úzce spolupracujeme se všemi orgány činnými v trestním řízení i na bilaterální úrovni někdy, protože jejich cílem je samozřejmě mít co nejvíce nástrojů k dispozici, aby mohli bojovat proti jakýmkoliv zločinům, ať už se jedná o terorismus, víme, že v této oblasti procházíme velmi těžkým obdobím, ty teroristické zločiny, ke kterým dochází, jsou zcela neočekávané. Někdy jsme si nemysleli, že Automobily mohou být tak často používány jako zbraň. Jsou zde nejen ti zahraniční teroristickí bojovníci, víme, že tento problém se bude dále prohlubovat Ti zahraniční bojovníci se také navracejí zpět do Evropy a my víme, že to číslo poroste a víme, jaký dopad to bude mít s ohledem na jejich rodiny, na jejich děti. To jsou mladí lidé, kteří nepoznali nic jiného než boj, válku, Někdy je třeba přijmout represivní opatření, takže toto jsou odpovědi na otázky, které jsem si zapamatoval, takže doufám, že aspoň některé otázky jsem zodpověděl. Děkuji vám eh, mnohokrát a eh, tímto vystoupením eh, ze strany Kozy Řešíme mnohé otázky interoperability a jsou to otázky také, které jsou velmi důležité eh, v našem programu. Tak ještě jednou vám děkuji, Kozy, za eh, to, že jste eh, přišli mezi nás. A děkujeme za zodpovězení dotazů se všemi detaily. A e, nyní to bude e, prezentace ze strany Rady ohledně vnitřních e, hranic. 11. května 2017 Rada přijala další prováděcí rozhodnutí, kde se stanovila doporučení s cílem prodloužit dočasné vnitřní hraniční kontroly za výjimečných okolností, což umožnilo Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku, aby prodloužili kontroly na vnitřních hranicích na maximálně maximální období 6 měsíců na určitých eh, vnitřních hranicích. A nyní já dám slovo eh, malskému předsednictví, aby odprezentovalo tady, toto, tady tato rozhodnutí a potom dám slovo komisi, eh, která předložila tento návrh radě 2. května, takže nejdříve dávám slovo zástupkyni, zástupci malského předsednictví, měla to být paní Alison Gat, ale tady někdo jiný. Dobře, dávám vám slovo Eh, moje kolegyně eh, měla vám představit prezentaci, takže já jsem tady místo ní, já se jmenuji Erika V květnu roku 2017 komise přišla s návrhem doporučení dalšího prodloužení o 6 měsíců. Tady toto se eh, projednalo na technické úrovni s radou a s Koreperem a rada uznala, eh, že došlo ke významnému pokroku v této oblasti od posledního doporučení a vítá úsilí, ke kterému došlo v mnoha oblastech. Eh, rada souhlasila s komisí v tom, že situace ještě není stabilní a doporučení eh, prodloužit tady tyto hranice bylo proto uskutečněno. A 11. května v roce 2017 toto rada přijala s tím, že se doporučily další kontroly na vnitřních hranicích o 6 měsíců. Eh, některé členské státy se rovněž tomu vyjádřily. Jak víte, Eh, implementační rozhodnutí následovalo hned po rozhodnutí doporučení komise a rozhodlo se eh, v pokračování tady těchto eh, kontrolách a cílem je, aby v budoucnosti se už nepoužívali vnitřní kontroly, protože to je už poslední řešení, pokud ostatní řešení selhaly. Důležité je podpořit spolupráci se sousedícími státy. V tomto kontextu Rada také e, prodiskutovala doporučení komise ohledně policejních kontrol a to bylo také uvítáno. Děkuji. Okay, and... Děkuji vám. A nyní komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, dobrý den všem. Eh, hlavním eh, cílem komise eh, bylo a je vždy, aby zcela fungovala oblast Schengenu, to se týká také kontrol na vnitřních hranic. Jedná se o dočasné prodloužení a je to předmětem velmi přísných podmínek a posouzení Eh, provádění. Komise navrhla prodloužení na dalších 6 měsíců, konečných 6 měsíců, eh, vzhledem k tomu, že jsou eh, migranti v Řecku a vzhledem k tomu také, že se zpomalil tok migrantů v západním Balkánu. Ale ještě je potřeba udělat eh, další kroky, tak jak je to ve zprávě, ve čtvrté zprávě o pokroku ze 13. června. A tak, jak se tam také píše, eh, relokace a návraty eh, z Řecka musí být skutečně provedeny a musí se uplatnit dublinské nařízení. Jak říkám, je to úplně poslední prodloužení a kontroly mají být pouze ve výjimečných případech Eh, komise navrhla eh, body, na které se máme soustředit, a to za prvé E, členské státy by měly využít alternativní opatření, e, které by měly podobný účinek jako tyto kontroly. Malcké předsednictví e, už zde zmínilo doporučení komise, pokud jde o policii, aby využila lépe svou pravomoc, aby pracovala účinněji a tak, aby se dala priorita těm policejním kontrolám ve pros, v porovnání s těmi eh, vnitřními kontrolami. My si nemyslíme, že by se prováděly policejní kontroly a hraniční kontroly, ale ta hlavní myšlenka je, že by se nahradily hraniční kontroly policejními kontrolami. Z hlediska operativního by to určitě bylo eh, smysluplnější, protože by to dalo mnohem větší eh, flexibilitu ozbrojeným složkám, aby prováděly kontroly na dopravních cestách a eh, tento přístup by se zakládal na spravodajských informací a nesoustředili by se ty kontroly pouze na hranice, protože to také vyžaduje velké finanční zdroje. Komise žádá, aby se toto doporučení o policii policejních kontrolách provedlo co nejrychleji a ne po, tedy je lhůta do listopadu. My jsme uspořádali eh, workshop eh, s deseti nejvíce dotčenými čínskými státy. Bude to v červenci, bude to a potom ještě bude další workshop o policejní spolupráci v září, tak abychom mohli eh, prodiskutovat s členskými státy, jak by to mělo vypadat. Dále pokračujeme v našich eh, úsilích, abychom chránili vnější hranice. Už zde byla eh, zmíněna eh, odpovědná agentura a doufáme, že do konce tohoto roku se budeme moci vrátit k Schengenu. Děkuji. A děkuji vám. A nyní bych chtěl požádat poslance. Dobře, takže tady v květnu komise byla požádána o zprávy členských států. Já jsem nic k tomu nedostal. Ano, děkuji vám. E, mohu velmi pozitivně zareagovat. Ano, komise podpořila vaši žádost, ale komise není autorem těchto zpráv. Proto jsme skontaktovali všechny šengenské státy, kterých se to týkalo, a Oni souhlasili s tím, aby tyto zprávy byly předloženy parlamentu a my stále čekáme na tyto odpovědi, ale jakmile dostaneme odpovědi od těch dotčených členských států, tak hned se s vámi o tyto zprávy podělíme. Okamžitě, to znamená květen, bylo to z května, my stále ještě na to čekáme, jak říkám, komise není autorem zpráv. Pan předseda, ano. My e, potřebujeme souhlas ze strany členských států. My jsme o tom hovořili s právní službou a my čekáme na e, souhlas eh, států Schengenu, který se to týká. Pan předseda, e, já vám já si uh, vážím to, co říkáte, ale já vím, že vy nejste autorem, ale je důležité, abychom věděli, jaké jsou pozice členských států eh, protože tak by členské státy věděly, co se děje. Eh, proto se to mělo napsat v květnu, když vy hovoříte okamžitě. Co to znamená okamžitě? To je, že je dostanu dnes? prosím používejte takový ten běžný jazyk. To je pro nás jednodušší. Okamžitě, to znamená, že někdy ty zprávy uvidíme a pokud je nedostaneme, tak eh, vás o to požádám, ale okamžitě, to je okamžitě. Paní Grapiny. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla obrátit eh, přímo na radu, i když eh, to není tady ten zástupce eh, stejnou osobou jako minule, co se týče malského předsednictví, tak jednou z priorit malského předsednictví bylo také pozitivní řešení prodloužení šengenského eh, prostoru. Já jsem se zúčastnila eh, všech eh, rozprav, kdy jsme hovořili o bezpečnosti šengenské oblasti, vjezdu, výjezdu ze Schengenu. Já jsem ale ze země, kde občané se často ptají, proč Rumunsko, přesto, že už plnilo všechny technické požadavky, aby mohlo být součástí Schengena, to neříkám já, to říkají oficiální úřady, tak proč Rumunsko eh, nemůže vstoupit do tohoto prostoru? Eh, proč tady eh, ta bezpečnostní opatření, která se týkají Schengenu, proč se to rovněž nemůže uplatnit v zemích, které nepatří do Schengenu? my eh, máme eh, bezpečno v naší zemi, nemáme eh, teroristické útoky a brzy skončí malské předsednictví a zatím se nic nestalo a já zatím nemohu nic mým voličům říci. Jak řekl pan předseda, komise nám neposkytuje žádné odpovědi, ale já se musím znovu vrátit k té otázce, proč Eh, jsou tady tyto dvě různé rychlosti. Možná eh, zástupkyně eh, předsednictví rady by k tomu mohla něco říct. Co se týče tohoto prodloužení o 6 měsíců, těch kontrolách na vnitřních hranicích, když dotčené země vidí, že mají pořád ještě problémy, dobře, tak je to v pořádku. Ale co se stane po těch dalších eh, šesti měsících, že vy jste řekli, že je to poslední prodloužení těchto kontrol. Tak co potom udělají ty země, až zjistí, že ta situace se nezměnila? Děkuji vám. Eh, pane předsedo, já už jsem to řekl několikrát, já už prostě mám pocit, že rada společně eh, s komisí na, před námi něco skrývají. Už uplynuly eh, dva roky eh, od doby, kdy jsme začali s kontrolemi na vnitřních hranicích. Už uplynula doba, kdy pět zemí dohromady se rozhodly, že zavedou tady tyto kontroly a uplynula už uplynulo téměř půl roku od doby, kdy komise eh, při schvál, rada to taky schválila, že se vrátíme k normálu do Schengenu. Toto mi činí starosti ale eh, parlament eh, nemá všechna fakta. Nevíme, co se děje na těchto vnitřních hranicích, my k tomu nemáme žádné informace. Určitě si pamatujete, na začátku tohoto roku v tomto výboru já jsem se zeptal, jak můžeme posoudit, zdali tyto kontroly jsou potřeba, když nemáme dostatek informací. Eh, Eh, ke kolika kontrolám prochá, eh, kolik kontrol se tam eh, provádí, kolik migrantů tam prošlo, cíl a jaký je ekonomický dopad těchto kontrol. A potom tam byl vy jste hovořili o, o dopisech od komise a já samozřejmě bych chtěl já nežádám komisi, aby přistoupila před náš výbor a povořila ústně, ale aspoň pošlete nám všechny dokumenty. E, předsednictví e, by mělo dát více transparentnosti k této záležitosti. Pane předsedo, my jsme si tady vyslechli e, ze strany zástupců předsednictví Evropské unie a z úst komise o policejních kontrolách. Já nemám problémy s policejními kontrolami. A jsem přesvědčen, že potřebujeme více rozumných policejních kontrol. Ale e, já jsem se dostal k dokumentům, které unikly z e, předsednictví a tam se hovoří o tom, že se z intenzivní e, policejní kontroly na celém území a ten dokument je čerstvý, má týden. A já se ptám, rada co připravuje v této oblasti? Eh, co zamýšlí rada s intenzivněním policejních kontrol po celé EU? Já jsem přesvědčen, že výbor eh, chce, aby komise hovořila jasněji. Pokud je o Schengen, Schengen je eh, velmi důležitý pro naše občany. Děkuji vám, pane Kojo předsednictví k tomu eh, může pohovořit a my bychom chtěli požádat eh, předsednictví, aby pomohlo komisi v tom, aby požádalo eh, členské státy, aby se k tomu vyjádřili. Prosím, předejte tady tuto zprávu, protože chceme zrychlit tento proces. Paní Winberg. Děkuji. Já jsem moc nepochopila, co se nám tady řeklo v roce 2015 a říkám vám to ze švédské perspektivy. Eh, k nám přišel obrovský počet eh, migrantů ve Švédsku a ty kontroly přišly pozdě na hranicích, i když se připravovaly. Ta příprava trvala velmi dlouho. Kdybychom bývali neměli tyto kontroly, i když eh, přišly pozdě, tak by došlo ke kolapsu v naší zemi. A já si myslím, že tyto eh, kontroly situaci usnadnily. Já jsem vděčná za tyto kontroly. Ale teď se hovoří o posledním prodloužení hraničních kontrol. Je jasné, že Schengen a volný pohyb je jeden z hlavních pilířů Evropské unie. Já chápu, že už se to nemůže dále prodloužit, maximálně do listopadu, ale zdá se, že je nám nyní řečeno, že počet eh, migrantů, kteří přijdou do Itálie, se zvýší. Tak eh, co se stane s dublinským nařízením, protože nedojde k revizi až příští rok? Tak co uděláme s tou společnou azylovou politikou? Proto já se ptám co uděláme, pokud eh, najednou přijde obrovská vlna migrantů? Protože když nyní se chystáme Eh, zrušit eh, hraniční kontroly a Přitom to trvalo tak dlouho, než to začalo fungovat. Co se stalo? Ne. Já jsem hovořila s policisty, hovořila jsem s celníky a mají velké starosti Komise nám řekla, že ty eh, hraniční kontroly chtějí nahradit policejními kontrolami a já se ptám, o jaký druh policejní kontroly se jedná. Pomůže tím komise členským státům? Se ptám. Naposledy, když jsme prováděli policejní kontroly, eh, migrantů, eh, kteří byli domněle nezákonní, tak to vedlo k velkému pobouření ve Švédsku, tak já bych chtěla vědět, co se bude dít v Evropě v budoucnosti. Paní Sargentini. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, minule, eh, když jsme eh, prodloužili hraniční kontroly, tak to bylo naposledy. Takže nyní je to opravdu naposledy. A ten první dotaz je, Eh, jak jistě si jsme, že je to opravdu naposledy. To je velmi vysoce politická záležitost, fungování Schengenu, fungování vnitřních hranic. My jsme na to byli hrdi, že jsme neměli vnitřní kontroly. Je to dobré pro ekonomiku, je to dobré pro svobodu našich občanů a začíná se stávat zvykem, že tyto kontroly prodlušujeme na hranicích. A ten argument ale je poněkud zastaralý. Já jsem eh, překvapena, když jsem si přečetla dokument ohledně prodloužení, že se pořád jedná o situaci eh, v Řecku a že uprchlíci přijíždějí do Řecku. Balkánská ruta, eh, balkánská trasa byla už uzavřena a e, v březnu 2016 se podepsala dohoda s Tureckem. My nemůžeme říct, že dánská, švédská, norská či německo-rakouská hranice mají nyní problém s velkým e, proudem uprchlíků či nezákonných migrantů. To nemůžeme říci. Musí zatím být e, jiný důvod, když to členské státy chtějí pořád prodlužovat. A jeden z těch důvodů, eh, proč to prodlužovat, že nezvládáme eh, relokaci eh, migrantů z Itálie či z Řecka, tak to je prostě důvod pro ty země, které nechtějí relokace, chtějí pokračovat v těch vnitřních kontrolách, policejní kontroly. V mé vlastní zemi v Nizozemsku jsem se proti tomu velmi dlouho stavila. Neprovádíte kontrolu na hranici, ale provádíte kontroly několik kilometrů dále Eh, ve vaší zemi a jsou to nahodilé eh, kontroly. Ale ty nahodilé eh, kontroly se zaměřují na poznávací značku aut z východní Evropy, ty takzvané nahodilé kontroly. Pokud znormalizujeme policejní kontroly místo hraničních kontrol, tak si myslím, že bude komplikovanější mít nad tím kontrolu. Musíte to dělat na národní úrovni. Já jsem dokonce viděla příklady toho, kdy nizozemští policisté eh, se byli v Belgii na parkovišti a tam se dívali, eh, kdo přijede přes hranici a potom upozorňovali eh, Belgičany, že přes hranici pojede konkrétní dodávka s konkrétní poznávací značkou. A to tedy nebyla hraniční kontrola, ale policejní kontrola. Takže pokud děláte hraniční kontroly ve vnitřních hranicích a děláte policejní kontroly, tak se držte pravidel, tak aby to bylo pouze uh, několik hodin a aby to byly opravdu uh, nahodilé kontroly. Pane předsedo, něco, co je tak důležité, uh, tak drahé Evropské unii, tak opravdu ta odpověď rady je omezená a to nemůže být skutečné, protože přeci e, na radě musí chápat, jak je tím ohrožena ekonomika. Paní Beržia? Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám eh, spoustu otázek ohledně tohoto textu. Já si myslím, že pan Coelho asi nebude zaskočen. Na tom seznamu zemí není moje země a to je jedna z prvních zemí, která zavedla kontrolu na vnitřních hranicích. Požádali jsme od zavedení těchto kontrol, když se organizovala konference COP21. Pak došlo k atentátům v Paříži a proto systematicky požadujeme tyto kontroly kvůli boji proti terorismu, ne kvůli kontrole imigrace. Francie tedy není jediná země, bohužel, která je konfrontována s teroristickými zeměmi, ale je to jediná země, která požádala o obnovení kontroly na hranicích z důvodu boje proti terorismu. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli je to konzistentní, ale ve skutečnosti Francie používá zavedení těchto kontrol kvůli tomu, aby bojovala proti nelegální migraci. V mém volebním obvodu na jihu, na hranicích mezi Itálií a Francií, jsou systematické kontroly. Ale ne systematické kontroly úplně všech. Jsou to systematické kontroly na hranicích a ne, jak říkala paní Sargentini, kontroly SPZ, ale kontroly podle barvy pleti, bez ohledu na národnost. Ať je tu francouzský občan, který se provinil tím, že má trochu tmavší pleť, tak ten je systematicky kontrolován. Já si myslím, že to působí jisté problémy. To působí o to víc problémů, že se čím dál častěji v tomto rámci používají vojenské síly ty hlídky, které byly vytvořeny v rámci naléhavých opatření ve Francii. Takže jsou to vojáci dneska, kteří na francouzsko-italské hranici kontrolují nelegální migranty, nebo tedy kontrolují lidi, aby nedocházelo k nelegální migraci. Takže i na francouzsko-italské hranici to probíhá a já bych byla ráda, abychom tam zorganizovali takovou misi, abychom se setkali s jedněmi i s druhými, protože si myslím, že jsou zde problémy. A dnes na radě ministrů nová vláda schválí nový plán opatření proti terorismu, kdy se systém těch neléhavých opatření přenese do běžného práva, tak si myslím, že to znamená, že se opravdu uh, musíme na tuto otázku zaměřit, protože se tady dělá eh, něco, co zcela rozbíjí ten vztah eh, mezi imigrací, bojem proti terorismu a ochranou eh, lidských práv. Přitom tedy má země, je průkopníkem, pokud jde o ústup v oblasti dodržování lidských práv. To je mě opravdu velmi líto. Takže já chci schrnout svoji otázku. Proč Francie není v této zprávě? Uh, Děkuji. Pane, paní Veržia, pan Raděv, prosím. na svobodnou Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost šengenského systému a právo na svobodný pohyb hodně závisí na tom, jakým způsobem jsou chráněny vnější hranice. A to také závisí na tom, jak členské státy jako Bulharsko které jsou na vnějších hranicích, dodržují vysoké standardy pro ochranu hranic. Záleží to také na tom, jaké školení se jim dostává, jakého školení se jim dostává od jejich partnerů. Bulharsko bohužel zatím není součástí šengenského systému, i když splňuje všechny technická kritéria. A já mám zde otázku. Děláme něco, na radě, abychom zajistili Bulharsku přístupu k VIS, ale také používání šengenského informačního systému, především tedy článku 24. Děkuji vám za pozornost. Anyone else? Ještě někdo? Ne. Mohu předsednictví tedy poprosit o odpověď a také reakci z komise. Co se týče nás, tak pouze chci říci, že samozřejmě vše, co zde zaznělo, předám odpovídajícím osobám. Budeme i nadále spolupracovat s Evropskou komisí. Kromě toho některé členské státy vypracovávají své zprávy. Uvidíme, o co všechno se budeme moci podělit. Já jsem samozřejmě velmi ráda, že jste nás pozvali na své jednání. A také jsme už se spolupracovali s panem Kojem, to znamená, že se rozhodně můžeme opět setkat a podělit se o všechny informace, které budete potřebovat. A teď ještě zástupce komise. Takže nejdříve komise, prosím. Takže nejdříve komise. Takže co se týče eh, komise, co se týče Bulharska a Rumunska, mm Evropská komise už eh, provedla šengenské hodnocení pro tyto dvě země. Myslím si, že to bylo to v roce 2012, kdy jsme došli k závěru, že tyto dvě země jsou připravené eh, na Schengen, to znamená, eh, samozřejmě tady je ten princip té jednomyslnosti, to znamená, všechny členské státy musí souhlasit, to je, v tom je ten zakopaný pes. Možná, že jsem nehovořil dostatečně jasně, ale ve chvíli, kdy budeme mít samozřejmě souhlas ze všech šengenských zemí, tak eh, budeme samozřejmě připraveni, ale eh, Samozřejmě do té doby to není možné. Ve chvíli, kdy už to bude možné, tak se budeme dělit také o všechny šengenské zprávy. A možná, možná, že by bylo dobré, kdyby se opět sešla pracovní skupina pro Schengen, abychom také mohli jako komise vysvětlit, jak nahlížíme na otázku těch kontrol na hranicích. Dovolte mi, abych ještě za komisi řekl, že jsme se pokusili prokázat nejvyšší míru flexibility jak vůči radě, tak vůči parlamentu. A teď tady máme ten článek 29, co znamená prodloužení, protože tady ten šengenský hraniční kodex celé jasně říká, že už jsme vyčerpali opravdu všechny možné lhůty na prodloužení. To znamená, že ještě další 6 měsíců do listopadu, to je opravdu to největší maximum, co můžeme nabídnout. Eh, to už vlastně bude po všech volbách, po všech základních eh, emocionálních rozhodnutí, takže doufáme, že se celé to moční moři trošičku uklidní a že to bude opravdu také milník pro Schengen. Samozřejmě, že tady zaznívá z různých členských států kritika a pochybnosti, zdali to tedy může, musí být finální prodloužení. Ale tady hovoříme o právním rámci. O právním rámci, který jsme v tuto chvíli již zcela vyčerpali. A chci ještě jednou vyzdvihnout, a Evropská komise už to tolikrát říkala, nejen radě, ale i členským státům. Tady to obecné pravidlo právě pro interní kontrolní hranice je stále aplikovatelné a vždy tady bylo. Takže ano, ano, co se týče Řecka, tak tady eh, ten problém už není tak závažný, jako byl. Tady samozřejmě máme ještě ten problém v Itálii, to znamená, že tady je vždy ještě ta možnost, jak si zavést interní kontroly na hranicích nebo i na jiných částech hranice z různých důvodů ale na maximální dobu dvou měsíců. Ve chvíli, kdyby byla vyžadována nějaká bezprostřední akce, tak to prodloužení lze zajistit až na šest měsíců. Takže ano, toto dává i členským státům poměrně hodně flexibility a komise už několikrát prokázala svou flexibilitu, ale my nemůžeme se pořád držet výjimek. Musíme se také někde vrátit do normálu k těm stanami stanoveným pravidlům. A to říkal Evropský parlament také. Všechny tyto interní hraniční kontroly jsou škodlivé ne pouze pro občany, ale pro ekonomiku a celý šengenský prostor. Takže to je i ten důvod, proč my vlastně, když hovoříme o policejních kontrolách, tak i tady Evropská komise prokázala daleko více flexibility. Za chvíli se setkáme také se zástupci deseti členských států, bude to 10. července a Evropská komise vyslala velmi silný signál, že tady vlastně, co se týče legálního a operačního hlediska, tak tady to bude muset samozřejmě být v souladu se všemi nejvyššími kritérii bezpečnosti členských států, a je samozřejmě důležité, abychom tedy došli k nějaké dohodě a po těch volbách v září a říjnu doufám, že se opravdu budeme konečně moci vrátit do normálu. Doufám, že jsem odpověděla na všechny vaše otázky. Pane Koj, jo, i v souvislosti se závožností této otázky se vás chci zeptat, zda se k tomu chcete ještě na závěr vyjádřit. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem si tedy zapsal to, co říkala komise. I v souvislosti s pracovní skupinou pro šengenský prostor děkuji tedy za to komisi. Ale teď se vrátíme k jádru věci. My tady tleskáme iniciativě komise zřídit pracovní plán, v rámci něhož se chceme vrátit k tomu standardnímu nastavení Schengenu. Ale to, co si teďka v tuto chvíli uvědomujeme, je to, že některé členské státy chtějí zajistit to prodloužení i nad rámec toho, co vůbec evropské komunitární právo umožňuje. Takže tady vystává tento problém. Ale kromě toho problému tady máme další problém. A to je také ten důvod, proč jsem vlastně zmiňoval ty související dokumenty rady, protože vypadá to tak, že někdo na radě si uvědomil, že tady není žádná právní možnost, jak si prodloužení těchto vnitřních kontrol na hranicích. Vypadá to tak, že připravují způsob, jakým vlastně obejdou ten právní rámec. To znamená, že tady zvýší intenzifikaci policejních kontrol. A to je to, čemu se musíme v tuto chvíli věnovat. Nemůžeme vnímat evropské komunitární právo jako něco, co nám umožní zapomenout ta pravidla, na kterých jsme se dohodli, a prostě tady jenom to všechno obejít. Obejít tak, abychom prostě dosáhli toho kýženého výsledku. Takže já si myslím, že tady Evropská rada v tom musí mít prostě jasno i v souvislosti se naším parlamentem a já jsem eh, poprosil také předsednický stát, aby si udělal vše, co bude v jeho silách. Takže máme tady tu pracovní skupinu pro šengenský prostor – já doufám, že další zasedání této pracovní skupiny nám trošičku osvětlí, co se vlastně děje. Ještě někdo k tomu chce něco říct, paní Veržia, prosím stručně. Velmi stručně, abych chtěla odpověď na mou otázku. Proč Francie není na tom seznamu? Takže já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom odpověděli na tu specifickou otázku. Eh, ve Francii panuje jiná situace, už to bylo zmíněno. Francie ještě jednou vlastně z důvodu terorismu prodloužila ty hraniční kontroly, zatímco u těch dalších pěti států se to týkalo v podstatě migrace z, Tur- z Turecka a po balkánské cestě. Komise Komise v tuto chvíli sděl, také analyzuje poslední sdělení ze strany francouzské vlády. Mhm, takže různé strany Schengenu, různá právní kritéria. Takže to je asi ta technická odpověď. Takže mohu pouze v tuto chvíli schrnout všech, co bylo řečeno i v souvislosti s tím konečným bodem pana Koje. Já myslím si, že jsme to zcela jasně v tuto chvíli už řekli. Já bych opravdu povzbudil a apeloval na předsednictví proto, aby opravdu si od komise vyžádalo kompletní informace, protože toto je opravdu extrémně důležité téma. My to, ty informace prostě potřebujeme. Potřebujeme ty informace pro to, aby mohlo zase Schengen fungovat tak, jak eh, fungoval. Znovu obnovení standardního fungování Schengenu je pro nás opravdu životně důležité, takže prosím, učiňte vše, co bude ve vašich silách a my uděláme všechno pro to, aby i ty body, které zmínil pan Kojeďo, byly co nejdříve vyřešeny. Takže v každém případě se na to zaměříme, budeme se na to konkrétně zaměřovat a já vám v tuto chvíli velmi děkuji, pane Kojeďo, a všem, kteří se zúčastnili této debaty. We move, we move now to, um, point five. A teď se dostáváme k bodu 5 a jde tu o návrh nařízení týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti eh, s institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů. Takže tady vlastně jde o nařízení 45 2001 týkající se vlastně eh, ochranného systému a v tuto chvíli vlastně budeme pokračovat s prezentací této zprávy. Kornelie tady se k tomu bude vyhadřovat. A poté samozřejmě ještě příspěvky ze strany komise, EDPS, Evropského inspektora ochrany údajů a tak dále. Takže prosím, Kornelie, máš slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, Klode. Já bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří v rámci toho prvního kroku byli extrémně aktivní, zúčastnili se našich schůzí. Děkuji také sekretariátu Libe, který nám byl velmi nápomocný a také samozřejmě děkuji také i komisi, která byla vždy připravena nám poskytnout informace. Co se týče těch nejdůležitějších bodů naší zprávy, tak já si myslím, že to také vyplynulo všechno z těch našich společných debat. Na, u jednoho bodu jsme si byli všichni jistí a souhlasili jsme. To znamená, že tady potřebujeme souhlas s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. A chci říci, že tady, tady se musíme držet toho obecného nařízení známého pod zkratkou GDPR a ty pozměňovací návrhy, které my jsme předložili, podstatě jdou tím směrem, že chceme být opravdu co nejblíže tomuto obecnému nařízení GDPR. Chceme, aby to všechno bylo co nejjasnější. A to se týká samozřejmě i těch citlivých údajů, ale také se to týká zavedení možného certifikování či certifikace pro evropské subjekty a úřady a poté také ještě eh, vztah mezi Evropským inspektorem ochrany údajů a personálem evropských eh, agentur a institucí. Co se týče toho klíčového bodu našich debat, tak tady šlo opravdu o rozsah působnosti, co je ještě druhý bod, na který se chci zaměřit. Myslím si, že všichni souhlasí víceméně s tím, že tady jakékoliv eh, zpracované instituce, eh, pardon, údaje se musí řídit standardními pravidly. To znamená, všechny instituce, všechny subjekty EU musí zacházet eh, s údaji příslušným způsobem. Europol, Eurojust, všechny další evropské agentury musí s údaji zacházet stejným způsobem. To znamená, to, musí to být celá jasně nastavené a proto také jsme šli cestou toho moderáta, to znamená tam, kde existuje už nějaký režim ochrany údajů, tak budeme vycházet z toho, že vlastně tento systém bude po přechodnou dobu funkční, ale pouze do té míry, Eh, pokud bude tedy v souladu s nařízením, s obecným nařízením ochraně údaje z roku 2016. To je třeba zajistit. Ale co se týče po té střednědobého výhledu, tak tady opravdu to musí, tady musí ten soulad být zajištěn. Za třetí interní pravidla, která vlastně se vynořují úplně všude, a my si myslíme, že co se týče vykonávání práv dotčených osob, tak tady eh, v podstatě se musíme držet stejných pravidel jako u GDPR. To znamená, že práva těchto eh, individuálních osob mohou být omezena pouze na základě těch pravidel, která vyplývají Eh, z obecného nařízení. To znamená, že takováto regulace je nutná a proto my také tady škrtáme tu možnosti omezovat práva prostřednictvím interních pravidel. A co se týče například také nějakého omezování ad hoc bez jakékoliv eh, odůvodnění, to prostě nejde. Dále, co se týče souladu s GDPR, tak tady máme ještě pozměňovací návrh 26 a prostřednictvím toho v podstatě také hovoříme o možnosti omezování těchto práv tak, jak to platí i pro členské státy. Za čtvrté evropské instituce ty musí mít nějaký centrální rejstřík nebo v podstatě musí, jsou povinováni zřídit eh, centrální registr. To je v podstatě zlehčení pro úplně všechny, včetně inspektorů pro ochranu údajů. Za páté, my si vzpomínáme a souvislí to samozřejmě také s e-privacy a se všemi souvisejícími dokumenty. E, vždy jsme o tom hovořili. My si myslíme, že tady tím základním principem musí být e-privacy, musí platit i pro evropské instituce, to znamená základní principy soukromí musí být platné pro všechny subjekty EU. A i z toho důvodu tady vyškrtáváme článek 35, protože si myslíme, že je vlastně lépe zohledněn eh, ve směrnici o elektronickém soukromí. Takže tady jsme se to rozhodli vyškrtnout. Dále, co se týče přeposílání údajů, tak ten starý článek 7 jsme se rozhodli opět zapracovat do toho nového textu, protože my si myslím, že minimálně to vede k tomu, že v podstatě všichni musí se držet minimálně toho eh, principu eh, přiměřenosti a proporcionality údajů. Dále také zcela jasně říkáme, že ten, kdo údaje zpracovává, je musí zpracovávat legálním způsobem a kromě toho tady také dovysvětlujeme, že tyto transfery údajů mohou být také ve veřejném zájmu a proto jsou také nezbytné. Takže to je důležité doplnění. Co se týče Evropského inspektora ochrany údajů EDPS, tak to je v každém případě něco, co je dále skutečností a tady ta spolupráce i s Evropským parlamentem si myslím, že je dobře regulovaná a taky samozřejmě víme, jak proběhlo poslední jmenování Evropského inspektora. Dále jsme se bavili o soudním dvoru Evropského Evropské unie, to znamená, zda bychom tady nepotřebovali také speciální oddělení či speciální subjekt, který by se eh, zabýval právě tímto eh, problémem. Dále poté otázka ještě sankcí. Eh, my si myslíme, že i v jiných oblastech ty sankce fungují, není to úplně nekomplikované, ale i tady jsme obdrželi poměrně dobré vysvětlení od komise, to znamená, že jsme se rozhodli tady nic nezměnit a rozhodli jsme se držet toho návrhu tak, jak jsme ho předložili. Děkuji, děkuji Cornelie a teď dostane slovo stínový zpravodaj, že pan Fos, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také Cornelie Ernst za to, že opravdu vynaložila tolik energie na zasedání se stínovými zpravodaji, tak abychom si mohli vyměnit všechny názory a zkušenosti. Já si myslím, že tady ta reforma je nezbytná. Říkali jsme to i vlastně v souvislosti s GDPR, to znamená, že chceme, aby se tou procesu účastnily všechny instituce. Dále Eh, soulad eh, s nařízením a se směrnicí, které jsme odsouhlasili v minulém roce, tak to je jasné. Co mně přišlo hodně problematické, je to, že Evropská komise tady v podstatě vlastně do největší, do, eh, v podstatě přejala GDPR, ale řekněme ne úplně vždy smysluplně. Například povolení nebo souhlas ze strany dětí v článku 8 tak já nevím, jestli to není tady trošičku přehnané. Já si myslím, že e, tady v podstatě k tomu přenesení došlo jaksi poměrně neodůvodněně. Já si myslím, že ve chvíli, kdy chceme koherentní systém, tak já si myslím, že bychom také tak koherentně měli jednat. Dále, co ještě důležité, nebo e, ta otázka, kterou v podstatě ještě chci položit paní zpravodajce, Protože myslíte si, že je správné, aby tady u té soudní eh, spolupráce v trestních eh, věcech a policejní spolupráce, tak tady, aby ten eh, rozsah působnosti byl diferencovaný? ale já nevím, co tím přesně myslíte. Je to to, co tedy vychází z pozměňovacího návrhu číslo jedna, to znamená oddělení mezi těmi různými druhy eh, údajů, to znamená ty administrativní údaje, trestní údaje, osobní údaje. A co se týče pozměňovacího návrhu číslo 5, tak tady já to pořád ještě úplně dobře nechápu, zdali to teda uh, znamená zákaz pro eh, zpracování jak, eh, údajů jakékoliv osoby, nebo jsem tomu špatně porozuměl? Vysvětlete mi to, prosím. A dále pozměňovací návrh číslo 2. Tak to znamená, že tady ten soulad s GDPR v podstatě tady byl vyjmut, vyňat, což by v podstatě poté korespondovalo s agenturami, s Europolem, Eurojustem, EPO. To znamená, že tady podstatě oni potřebují nový režim pro údaje, aby mohli v podstatě pokračovat ve své práci, takže bych eh, rád ještě poprosil. Pokud je tam tedy všechno to, co ještě nebylo jaksi explicitně vyňato, aby vlastně ty administrativní údaje těchto agentur v této oblasti takže máme tady operativní, operační a administrativní správní údaje. Takže všechno se to víme tady z tohoto Eh, z, této, z toho rozsahu působnosti, anebo ne. Já bych to potřeboval vysvětlit, jak to vlastně zamýšlíte. Děkuji. Děkuji Maria Loristen za SAD. Děkuji, Claude. Já bych ráda poděkovala Corneli za tuto velmi komplexní práci, kterou odvedla a také za všechny ty informace, které zde zazněly. A my v každém případě vítáme návrh komise, to znamená, že se můžeme zaměřit na celý ten balíček eh, právní ochrany. A co se týče obecného nařízení o ochraně údajů, tak to byl rozhodně ten základní rámec pro tuto práci, ale je nám líto, že třeba ta směrnice o policení spolupráci v podstatě tady nebyla úplně vždy zohledněna. My se to snažíme v podstatě doplnit. Co se týče například toho problému transferu údajů nebo tady těch omezení, tak tady je to třeba trošičku vyjasnit. A je mi líto, je opravdu politování hodné, že se tady zasazujeme o ten, jak si, nebo že nám byl vnucen tento o, umírněný přístup. <clears throat> protože tady ty problémy v podstatě ještě stále nadále existují. V podstatě tak, jak tomu bylo ještě na začátku, ještě před odsouhlasením obecného nařízení, obecné směrnice. Také souhlasím s Cornelí v tom, co se týče těch interních pravidel. To znamená tady ty odkazy na interní e, pravidla, tak tady to považuji za nedostatečné. A myslím si, že tady musíme vytvořit a najít ten správný právní základ. Myslím si, že jinak ta práce nebo ta spolupráce s komisí byla velmi plodná a efektivní a jsem ráda, že eh, se tak stejně intenzivně věnujeme i té směrnici o elektronickém soukromí a myslím, že těch průsvědčíků je teď v tuto chvíli velmi mnoho. Jan Albrecht, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji také paní zpravodajce za práci, kterou odvedla také v souvislosti s Evropským inspektorem ochrany údajů. Já si myslím, že tady jednoduše musíme říci, že tyto standardy musí platit prostě napříč všemi agenturami a institucemi. To znamená, že se nemohou vymykat jak si tomuto obecnému systému nemůže si každá agentura aplikovat eh, pravidla tak, jak si ji zachce. Samozřejmě, že jsou tady ještě jiná pravidla a jiné standardy, které mohou být aplikovány, ale musí jít nad rámec jaksi toho obecného právního rámce. A potom bychom možná se mohli zamyslet nad tím, zdali to tedy jaksi ne použít také pro další a harmonizaci s pravidly GTPR. Protože když hovoříme o návrhu in, interoperability, který předkládá komise, tak já si myslím, že je předpokladem to, že tady ta relevantní harmonizace v oblasti ochrany údajů musí být zajištěna ve chvíli, kdy hovoříme o výměně údajů mezi různými agenturami a institucemi. A to si myslím, že je v tuto chvíli jaksi opravdu ta správná příležitost či možnost, kdy takové, k takovéto změně eh, přispět. To znamená, jak, tak, aby v podstatě, aby všechny agentury a instituce se shodly na společných pravidlech. Já si myslím, co se týče těch eh, interních pravidel pro zpracovávání a transfery údajů, protože stejně tak, jak my očekáváme eh, členských států a také z orgánů eh, činných trestní a soudní oblasti, tak tady si myslím, že lze nastavit podobná ustanovení, ale chci říct, že prostě ta interní opatření nestačí. To byly ty hlavní věci, které jsem chtěl říci a e, já samozřejmě se těším na další spolupráci i na práci při vypracovávání nových pozměňovacích návrhů. Děkuji, Jane. Presidents. Já se teď obracím na předsednictví. Pan Giliberty, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Dobrý den všem. Já se pokusím své stručné vystoupení rozdělit do dvou částí. Postup a obsah. Dovolte, abych ještě než začnu poděkoval komisi za skvělou práci. Závěrečný text rady a textový návrh zpravodaje přináší jen drobné změny a to platí pro blížící se třístrana jednání. Jak to tedy vypadá eh, s postupem v radě? 10. ledna byl vydán návrh komise, od té doby proběhlo řada expertních zasedání. Třikrát byly proskoumány všechny články. Předsednictví potom eh, z expertní úrovně přesunulo tento text na radu, pak to bylo diskutováno na úrovni Oreperu. Koreperu. 3. května 2017 byla tato záležitost technicky uzavřena a minulý týden při Radě pro spravedlnost a vnitro 8. června ministři tento text podpořili. To znamená, že k dnešnímu dni je Rada připravena začít jednat na základě textu odsouhlaseného našimi ministři. A teď k obsahu. Můžeme identifikovat čtyři hlavní oblasti. Já se zaměřím na ty čtyři hlavní, jsou tam potom ještě další drobné záležitosti, ale ty čtyři hlavní ty už byly většinou diskutovány. Jde zde o působnost, a, a vnitřní pravidla, a vztahy mezi EDPS a EDPD Dovolte, abych začal těmi nejjednoduššími otázkami a to jsou eh, pokuty. Spravodaj se rozhodl, že zachová ten text tak, jak byl navržen komisí. Pokud o vnitřní pravidla, tak z předběžného čtení zpravodajovy zprávy vyplývá, že je zde v zásadě schoda. Rada i Spravodaj se rozhodl jít stejnou cestou a sice zakázat eh, možnost eh, mít eh, interní pravidla, aby bylo možno uplatnit výjimku z obecných pravidel. Možná je to třeba ještě trošičku dopracovat. Pokud jde o vztahy mezi EDP a EDPD, rada se nevzdálila od návrhu komise, to znamená, že tam došlo jen opravdu k drobným změnám, které se týkají a teď, co se týká toho posledního tématu, působnost, tak tam předsednictví jen zdůraznilo nebo upřesnilo text navržený komisí. Jsou zde dvě další podtémata, a sice působnost eh, s ohledem na bývalý třetí pilíř, tady už se odkazovalo na Europol, Euro, Europol, Eurojust a tak dále. A druhá část, eh, která se týká působnosti, to byla ta působnost eh, vůči bývalému druhému pilíři, to znamená vůči agenturám, které by tedy spadaly do toho bývalého druhého pilíře. To je takové schrnutí toho, co udělalo předsednictví za uplynulé 4,5 měsíce. Hlavním principem vždycky byla konzistentnost eh, a co největší souhlad s GDPR. My všichni musíme mít na paměti, že GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018, to znamená za relativně krátkou dobu. Rada už je dnes připravena jednat. Já přeji zpravodaji a jejím kolegyním, zpravodajce jejím kolegyním všechno nejlepší, hodně úspěchů v práci, abychom mohli společně jednat a najít eh, nebo dosáhnout té potřebné dohody tak, abychom do 25. května 2018 měli jak GDPR, tak i nařízení upravující nové agentury, subjekty a tak dále, aby to vlastně vstoupilo v platnost stejného dne. Děkuji. Děkuji, pane Giliberdy. A nyní pan Mikov z komise. Děkuji. Na úvod eh, bych rád poděkoval zpravodajce a stínovým zpravodajům za tuto zprávu. Myslím si, stejně jako kolega z rady, z předsednictví, že se v podstatě shodneme mezi třemi institucemi ohledně cíle tohoto nařízení, že je třeba uvést jej do souladu s GDPR, aby se završila ochrana osobních údajů. A potom také si uvědomujeme, že je důležité dokončit tuto práci co nejrychleji, aby toto nové nařízení mohlo vstoupit v platnost ve stejném okamžiku jako GDPR a policejní směrnice v květnu příštího roku. Je zde řada témat, kde souhlasíme, souhlasíme s většinou obsahu tohoto návrhu, pak je zde pár věcí, které považujeme za trošičku problematické z našeho hlediska a já bych se rád na některé z nich zaměřil. Předsednictví právě zmínilo otázku vnitřních pravidel, to je pozměňovací návrh 28. My si myslíme, a o tom se také diskutovalo na radě, ohledně užitečnosti těchto vnitřních pravidel a proč není možné, aby evropské instituce se spolehaly pouze na správní texty protože evropské instituce a subjekty nemají k dispozici stejný nástroj jako členské státy. Ty mohou například vycházet z různých ministerských vyhlášek a tak podobně, které mají platnost zákona, zatímco pro evropské instituce a subjekty mají legislativní texty mnohem omezenější působnost. Proto si myslíme, že přístup, který zaujala Rada, a sice zajistit, že tato vnitřní pravidla budou splňovat kvalitativní kritéria, že se tam vlastně přidá celá řada kritérií, aby se vyhodnotila tato pravidla, aby se posoudila. Myslíme si, že to velmi zajímavá cesta. Jinak by to velmi ovlivnilo fungování evropských institucí a subjektů, orgánů. Druhý bod, na který bych rád upozornil, je pozměňovací návrh 47 k článku 42 o konzultaci EDPS a EDPB. Cíl jehož, nebo tedy návrh jehož cílem bylo vyjasnit jistá ustanovení týkající se konzultací EDPS a EDPB, včetně aktů v, prova- v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Tam je specifický, řekněme, harmonogram. To neznamená, že neformální konzultace s EDPS nebo EDPD ze strany komise nebude vůbec probíhat, ale tady hovoříme o té povinné konzultaci. Takže se snažíme tam zanést různá upřesnění, která by tedy neovlivňovala tu neformální konzultaci, která je velmi užitečná z hlediska EDPS a EDPB. Pak ještě pár dalších bodů, kde máme jisté výhrady. Jedná se například o zavedení povinnosti vést centrální rejstřík. Já si myslím, že bychom měli evropským institucím ponechat možnost eh, tento rejstřík vést, ale neukládat jim to za povinnost. Pokud dá pozměňovací návrh 22, který se vztahuje k článku 9, tak tam si myslíme, že je rozumné požadovat, aby příjemce určil nutnost přenosu nebo předávání dat, aby to tedy nebylo na evropských institucích a orgánech. A konečně byl předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je uvést eh, jisté články plně do souladu s GDPR. My jsme se snažili Eh, maximální souhlas, souhlas s GDPR, ale některá ustanovení jsme tam ponechali s ohledem na předcházející nařízení 45 2001, protože více chránili subjekt údajů a proto jsme někdy ne úplně tam dali ten soulad slovo od slova. A konečně k certifikaci Nemyslíme si, že je vhodné pro evropské instituce a orgány aby šli cestou certifikace, je to vhodnější pro soukromé subjekty, tak proto jsme zde nezachovali tuto možnost pro evropské instituce a orgány. A na závěr zavedení článku 7 přes pozměňovací návrh 21. Ve veškeré přípravné práci, která vyústila v náš návrh, jsme nikdy nedostali žádné důkazy, abychom zachovali tento článek. Naopak, tento článek vyvolával velký zmatek na straně zainteresovaných subjektů. Takže ten bývalý článek 7, ten jsme promítli do úvodních ustanovení, alespoň tedy ty jeho hlavní body, ale z těla textu jsme ho vypustili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď bych se rád vrátil ke zpravodajce. Má Cornelia nějaké závěry? Děkuji. Já jsme dank. Děkuji vám eh, mnohokrát za eh, tyto příspěvky a za to, že se vyjádřila i komise, i rada. Ta otázka byla, eh, zdali obecné nařízení o ochraně údajů, co by tam mělo být, eh, co ne, zdali tam máme mít eh, nějakou kapitolu ohledně EBPP. Na to se musíme podrobně podívat, ale ehm, Zatím se na to musíme podívat, pokud je o vynětí věcí, takže operativní údaje ty nechceme vyjmout, to je věc, o které jsme už několikrát hovořili během schůzí a to udělat eh, nechceme. A pokud eh, tady eh, pořád ještě dochází k nějakým nejasnostem, tak se na to musíme znovu podívat. Že směrnice to nezohledňuje, to, co řekli socialisté, to je důležité. Důležité tedy, co zohledněno bude a pokud dostaneme pozměňovací návrhy, tak za ně budeme vděční, abychom mohli zharmonizovat všechny oblasti. Oblast působnosti, eh, to je ten nejspornější eh, bod jak to udělat co nejlépe, pokud máme už systém ochrany údajů, jak to uděláme nejlépe. My bychom to nejradši vyňali, ale vítám veškeré návrhy my si ale myslíme, že bychom měli mít harmonizaci a proto tady nakonec jsme udělali tento kompromisní návrh. My to očekáváme od komise, že udělá toto jako další krok a že ten první krok by spočíval v tom, že e, systémy ochrany osobních údajů by měly být ve směrnici, ale přesto Ehm, se musí upravit eh, právní akt eh, tam, kde je článek 72a, kde se revidují právní akty Evropské unie. To byl náš návrh, ale pokud přijdete s jinými návrhy, já jsem určitě otevřená. Rejstřík. Ano, to je eh, malý návrh, ale ten by mohl být určitě užitečný já si myslím, že bychom to měli v klidu prodiskutovat. To by určitě bylo uh, rozumné a mělo by si to regulovat. Článek 9. O tom budu ráda diskutovat. Zde se jedná o přístupu k dokumentům jak to tak eh, jsme všichni eh, pochopili. Je to věc eh, velmi sporná, my jsme to tam hezky naformulovali, ale tady v případě tohoto znění, tak to bychom chtěli si zde ponechat. Certifikace komise na to nahlíží kriticky, tak o tom můžeme dále diskutovat. My jsme si mysleli, že by to bylo dobré doplnění a také eh, pokud je o sladění eh, obecného nařízení ochraně údajů, eh, potom ta vnitřní pravidla, tak zde bychom chtěli si ponechat tudy tuto linii, protože tady pro nás nejsou žádné pochopitelné důvody, tak jak to zúraznila komise. My eh, chceme eh, rychle zahájit jednání o kompromisech, abychom to eh, hezky stihli a abychom dodrželi plán. Thank you, Cornelia, to the shadows, um... Děkuji, Cornelio. A děkuji také stínovým zpravodajům, předsednictvu a komisi. Thank you very much. A teď přistupujeme k bodu 6 a to se týká elektronického soukromí. Víme, že je to velmi zajímavá otázka, zajímavé téma. Bylo to zahájeno tím, že v roce 2016 bylo přijato GDPR. Výbor Libe, především zpravodaj, na tom velmi intenzivně pracuje, především v posledních měsících a dnes si tedy vyslechneme prezentaci zprávy ze strany zpravodajky paní Lauristin. Takže já ji nyní dám slovo, aby představila návrh svého stanoviska. Děkuji, děkuji Klode, děkuji za tuto příležitost a Ráda také na úvod poděkuji všem lidem, kteří se účastnili tohoto velmi intenzivního procesu. Na úvod eh, chci poděkovat také komisi za velmi dobrou eh, spolupráci, především na článku 29, eh, který přináší zde velmi zajímavé myšlenky. Děkuji také všem stínovým zpravodajům a ostatním, kteří se účastnili našich diskuzí se zúčastněnými stranami a kulatých stolů. A samozřejmě také našim asistentům, členům personálu Eleně, Matildě, a všem ostatním, kteří přispěli k této zprávě. Pokud jde o takové trochu hlubší pochopení tohoto tématu, myslím, že se nám ho podařilo dosáhnout. Ten výchozí bod ze strany komise byl dost dobrý. V našich diskuzích eh, a v diskuzích eh, s partnery jsme se také snažili podívat na ta témata, která byla pořád ještě trochu rozporuplná, kde byly různé názory. Hlavní zde bylo to průlomové téma, pokud je o vztah mezi GDPR a nařízením o soukromí, ochraně soukromí. Eh, tady jsou technologické změny, které ovlivňují tento vztah, eh, protože ta směrnice nepokrývá všechny nové technologie, všechna, všechny komunikace, všechno to, co přinesla, přinesl ten vývoj médií, vytvoření sociálních médií, inteligentní technologie, komunikace mezi stroji a tak dále. Takže toto vše je velká výzva. A z druhého z druhé hlad, strany zase GDPR vytvořil velmi silný obecný rámec a ta otázka, kde je teď rozdíl a kde vlastně doplňujeme GDPR v té oblasti, která se týká specificky elektronických komunikací. Nejdůležitější věc, kterou si musíme uvědomit, je, že GDPR je založeno na článku 8 listiny ochrany základních práv, a zatímco eh, to naše nařízení je založeno na článku 7, to znamená důvěrnost soukromí, soukromého života. Já myslím, že si každý uvědomuje, jaký je rozdíl mezi eh, datem a nebo daty, údaji a životem. Já si myslím, že to není úplně, úplně jednoznačné. Zároveň také chápeme, že ochrana soukromého života není základním právem jen tak. Eh, jedná se o ochranu autonomie, eh, o svobodu smýšlení, svobodu, vyjadřování a tak dále, takže je to opravdu velmi zásadní právo. A zkušenosti z totalitních režimů ukazují, že soukromý život to je vlastně ta první věc, když je člověk zbaven tohoto práva na soukromí, tak potom jde s tím vlastně všechno ostatní, svoboda vyjadřování a další svobody. To jsou ty důležité věci. Musíme se podívat tedy z tohoto hlediska na působnost, Tady jde především o to, když hovoříme o elektronických komunikacích, tak co tam vlastně zahrnujeme? Patří tam například komunikace mezi stroji? Definice komise byla trochu nejasná. Kde je konec? Kde je to omezení? Protože máme komunikace mezi stroji, kde vůbec vlastně není člověk eh, a to funguje tedy na jiných systémech. Eh, v tomto smyslu máme tedy definici, kde říkáme, že do působnosti zahrnujeme ne všechny komunikace mezi stroji, ale pouze pokud se jedná o komunikaci související s lidmi, například eh, když se jedná o inteligentní telefony, tak ano, ale když se jedná o nějaké průmyslové stroje, kde se neřeší žádné osobní údaje, tak ne. Jedno téma, o kterém se ještě diskutuje, jsou podpůrné služby, které souvisí s dalšími službami, tam jsou také otázky spojené se soukromými údaji a my si myslíme, že by to mělo být zahrnuto. Pokud jde o působnost, tak je důležité pokrýt nejen proces eh, té komunikace, to znamená, kdy dochází k tomu přenosu, ale podívat se také na kapacitu těch terminálů, protože když se podíváte třeba na ty mobilní telefony, ty mají obrovskou kapacitu skladování údajů a ta jejich kapacita roste den ze dnem a tam prostě se skladuje obrovské množství údajů o našem soukromém životě, o našich každodenních aktivitách a, a toto vybavení, toto zařízení je také součástí našeho soukromého života, našeho soukromí. Takže ta materiální působnost eh, zahrnuje tedy ta koncová zařízení, informace, které jsou v nich uchovávány a tak dále. Pokud je o komunikace, do toho nejsou zahrnuty pouze fyzické osoby, ale také osoby právnické. To vytváří jistý zmatek, protože úplně tak nemůžeme hovořit o soukromém životě právnických osob. Jak k tomu přistupovat z hlediska jejich základních práv? Takže zde vzniká problém důvěrnosti, komunikací mezi právnickými osobami. A když se snažíme eh, jistý rozdíl, tak tam dáváme takové termíny jako uživatelé a koncoví uživatelé. Když hovoříme o koncových uživatelích, tak to jsou fyzické osoby, a když jsou to uživatelé, tak jsou to právnické osoby. To v mnoha článcích se takto vyskytuje. Problém způsobností je, že zatím ještě nebyl úplně přijat zákonník o elektronických komunikacích, zákon o elektronických komunikacích a zatím jsou tam jen odkazy. My tuto otázku otevíráme, vkládáme ten text o zákona s drobnými změnami a až budeme mít ten konečný zákon, tak se na to podíváme, abychom tam neměli nějaké kontroverze, aby to bylo skutečně přesné. Důležité je také to, a ještě jedna věc. Možná je důležité říci, že článek 5 je teď formulován jako takové centrální prohlášení. Důvěrnost elektronických komunikací a koncových zařízení je chráněna. Tečka. To je prostě taková ta klíčová deklarace, která je tam obsažena. A potom hovoříme o podmínkách, kdy tato důvěrnost umožňuje jisté výjimky. A v textu, který navrhuje komise, už ty věci byly obsaženy ale my jsme se snažili lépe definovat, eh, uvést ten plný seznam, protože jsme diskutovali se zúčastněnými stranami ohledně GDPR, kde jsou ty legitimní zájmy. Když se díváme na soukromí život, tak tam nemůže být eh, stanovena nějaká podmínka obecného zájmu pro to, abychom se vměšovali do soukromého života. Takže se snažíme lépe vyjasnit eh, podmínky, kdy by takovýto zákrok eh, mohl být tedy legitimní. A to tež se týká těch koncových zařízení. Jedna z hlavních změn nebo inovací, řekněme, kterou se tam snažíme vnést, se týká schopnosti nebo kapacity uživatelů chránit své vlastní soukromí. Protože hlavní věcí je, aby lidé pochopili, protože v této chvíli nejsou schopni úplně pochopit, eh, jaké mají možnosti, technologické možnosti, aby chránili své soukromí. Často jsou velmi bezstarostní, ani nevědí, jaká mají nastavení ve svých zařízeních a velmi často poskytovatelé na uživatele uvalují zodpovědnost za svou ochranu, za ochranu svých osobních údajů. Říkají jim, můžete si vlastně vykliknout, že nechcete, jenomže neuvědomují si, že jsou tam třeba děti, děti nebo lidé, kteří nejsou příliš vzdělaní v této oblasti, postižení a tak dále. Takže ti třeba na těch svých zařízeních vůbec tyto komplikované operace nejsou schopni provést. Takže si myslíme, že to původní, nebo tedy to výchozí nastavení by mělo vypadat tak, že zde nebude nastavený tracking, to sledování. Takže potom teprve oživatel by si nastavil, že chce mít nějaké to sledování, ale byla by to z jeho strany vědomá volba, že by to tam nebylo tedy ve výchozím nastavení. Když jsme diskutovali o návrhu komise, tak jsme hovořili také o cookies, cookies první strany a třetí strany a o rozdílech. To není ten jediný problém, je zde obecný problém těch sledovacích možností, které jsou tam nastaveny. Některé z nich jsou více či méně uživatelné, více či méně intruzivní a my jsme se snažili, aby zde nebyl rozdíl mezi prvními a třetími stranami, ale snažili jsme se o obecnější přístup, aby zde byly flexibilnější volby, Stejně jako u GDPR hodně zdůrazňujeme privacy by default a privacy by design. Privacy by default to je velmi silně zaměřeno na ta výchozí nastavení, jak by měla tedy být koncipována a privacy by design znamená, že stejně jako v GDPR evropští poskytovatelé, evropští Developři mohou být tedy hodně inspirováni vytvářet nové technologie, které by jim přinesly konkurenční výhodu především těm, kteří řeší tyto velmi komplikované záležitosti. Pozbudivé je, že jsou zde společnosti, které mají stovky Eh, zainteresovaných eh, aktérů, kteří se do toho zapojují, mají už eh, velmi pokročilé řízení a těch souhlasů, informovaných souhlasů. Bylo opravdu zajímavé sledovat, jak ty technologie jdou ruku v ruce s těmito přístupy, přinášejí nové přístupy, nové možnosti a já si myslím, že je opravdu zajímavé takto také ovlivňovat vývoj evropských eh, podniků. Teď, když se podíváme na tu institucionální stránku, monitorování, kontroly a tak dále, tak teď je to v podstatě v souladu s obecnou ochranou údajů. Rada pro ochranu osobních údajů je také zapojená do celé řady těchto složitých záležitostí. Já jsem teď eh, zmínila jen jedno z těch nejdůležitějších témat, a sice jak eh, více chránit děti. My předkládáme různé návrhy řešení, ale je zde spousta detailů, které musí být zohledněny a my doufáme, že Rada pro ochranu osobních údajů to vezme v úvahu i v komunikaci s poskytovateli. Myslíme si také, že je velmi důležité, abychom měli zajistěn, zajištěn soulad mezi GDPR a ochranou soukromého života také na úrovni institucí. To znamená, aby zde byl stejný čas na implementaci. Včera paní Gabriel, která odpovídala na naši otázku, také velmi zdůraznila, že skutečnou prioritou je, aby GDPR a e-privacy byly přijaty zároveň, aby byla zajištěna konzistentnost, aby zde nevznikl nějaký zmatek mezi uživateli. A máme tady opravdu nabitý harmonogram. Já jsem velmi ráda, že to stínoví zpravodajové pochopili, jsou ochotni takto trošku pod tlakem pracovat, aby to bylo připraveno do podzimu, takže pozměňovací návrh ještě před letní přestávkou, abychom na ně mohli pracovat o letní přestávce a v září jsme se mohli vrátit. Takže navrhujeme opravdu jako poslední možnost, nejdříve to bylo tedy 5. července, teď navrhujeme 10. července v 15 hodin, takže prosím pošlete nám pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you, Mary. You, you... Eh, děkuji. Eh, Mariu, ty eh, vždy, když děláš nějaké prezentace, tak je děláš, jako kdyby to bylo poprvé. Děkuji ti za tvoje nasazení. My musíme tento bod skončit ve 12, tak prosím, buďte struční. Já mám tady mm, seznam žádostí o slovo Mr. Body Doubt. Divorce additionally. Is there anyone else that wants to take the floor? Ještě někdo, kromě těchto osob, se chce přihlásit o slovo? Eh, jestli ne, tak já zavřu tento eh, seznam a jinak máme čas do 12. Pan Boni za EPP. Eh, děkuji vám mnohokrát. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní zpravodajce Mariu za tuto zprávu a také za úzkou spolupráci při přípravě této zprávy. My jsme zorganizovali s Mariu několik eh, kulatých eh, stolů eh, s několika zajímavými zúčastněnými stranami a je určitě zajímavé, abychom pochopili všechny tyto důležité otázky. Cílem tohoto nařízení je posílení důvěrnosti v rámci komunikací a podle toho, co řekla Mariu, tak eh, základ se netýká tolik eh, dát, jako spíše regulace soukromí a také veškerých eh, projevů soukromého života. Máme za to, že musíme zaktualizovat pravidla vzhledem k nové realitě v technologii, ale nesmíme zapomenout ten další cíl, a to je, že to, že máme údaje a máme osobní údaje a tu otázku důvěrnosti, ale musíme mít pořád na zřeteli tento kontext. Já souhlasím eh, v tom, že eh, musíme zaručit eh, důvěrnost těchto komunikací. Měli bychom to rozšířit na všechny hráče, kteří poskytují komunikační služby. Ale otázka je nejenom, co by mělo být pokryto, protože si myslím, že pro nás, pro všechny je to jasné, ale jakým způsobem by to mělo být pokryto? Nalézt tedy nějaké vyvážené řešení. E, v pozměňovacím návrhu se e, posílím, e, posílit výjimku pro otázku bezpečnosti, protože si myslím, že je to důležité pro bezpečnost těch uživatelů. Jsem rovněž přesvědčen, že bychom se měli postarat o to, aby naše řešení bylo eh, v souladu s kodexem pro komunikace. Děkuji Mariu eh, za to, že jsi otevřena možnosti té definici a protože eh, pracujeme na kodexu, tak by to mělo být vše jasné. A také bychom měli to zjednodušit a sladit s GDPR, abychom nevytvářeli žádné rozpory. V návrhu zprávy jsou další řešení ohledně komunikace stroj a stroj. Já mám určité obavy v této komunikaci, protože nemáme, symetri, eh, nemáme symetrické legislativní řešení v návrhu od komise. Zatím je to jenom myšlenka. Já eh, si myslím, že možná je e, příliš brzo, abychom to začali mm, popisovat, ale zohledním veškeré navržené řešení. Určitě bychom měli se postarat o to, aby to řešení, e, které budeme provádět, aby bylo technologicky neutrální a rovněž musíme zohlednit e, návrh jako celek. Dám vám příklad. Úloha vyhledávačů a cookies my víme, že ne všechny cookies od třetích stran mají eh, zlý úmysl. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na účel. K čemu jsou cookies? Musíme se postarat o to, aby konečný uživatel byl informován o tom, co se eh, děje eh, s údaji uživatele a musí mít možnost se rozhodnout na základě informací. Měli bychom tam také zahrnout eh, pobídky pro společnosti, aby přicházely z výrobky, které budou pozitivní z hlediska eh, ochrany soukromí. Eh, mělo by se Eh, to týkat eh, toho, aby i jednotlivci byli lépe informováni a zase firmy, aby byly, eh, měly větší ochotu chránit tady tuto otázku soukromí. Také se musíme podívat na otázku inovací, velká data a také řešení, které by vedly k tomu, abychom eh, nezastavili inovace. Musíme být flexibilní v některých oblastech, abychom umožnili inovaci, eh, třeba eh, další zpracování údajů a přitom ale zahrnout záruky. Co se týče článku 11, tak tady se hovoří o omezeních. Já bych se chtěl postarat o to, abychom nezacházeli na rámec rozsudku soudního dvoru. To musíme respektovat. A já mám e, poněkud obavy ohledně nadbytečné e, flexibility a snah změnit tady tuto legislativu, která by byla proti ochraně údajů a rovněž ne ochraně údajů, ale důvěrného charakteru převodu informací. Potom viditelnost tohoto nářízení, protože to vstoupí eh, v platnost a eh, nebude tam žádná přechodná doba pro eh, jednotlivé aktéry, především co se týče ohledně žádosti, ohledně nových technologických řešení. Zde musíme být obezřetní a musíme Eh, zrevidovat otázku viditelnosti, čímž nechci říci, že bych eh, chtěl odložit práci našeho výboru, protože já si myslím, že musíme udělat naši práci, ale musíme také vědět, jakým způsobem se to bude provádět. Já tento návrh ještě zanalizuji podrobněji, těším se na konstruktivní spolupráci, tak jak to bylo v minulosti s paní zpravodajkou a se všemi stínovými zpravodaji a děkuji vám a těším se na červenec. Eh, děkuji vám, Body, eh, za EKR, pan Dalton. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla, já bych chtěla rovněž poděkovat zpravodajce za odvedenou práci a za to, že začala tento proces. Já musím říci ale, že já tady mám opravdu skutečné obavy. Úplně eh, o počátku, o toho návrhu komisa, já jsem se podíval na návrh té zprávy a teď mám ještě větší obavy. <clears throat> ta situace bude nyní eh, mnohem komplikovanější pro eh, podniky a pro uživatele. Za prvé, časový rámec. Já si myslím, eh, že to není rozumné. Eh, protože my se eh, musíme nejdříve dohodnout na, GDPR a ještě to ani nevstoupilo v platnost. Já si myslím, že rozumnější by bylo počkat si, jak bude fungovat obecné nařízení o ochraně údajů, jaké eh, problémy s tím souvisí a potom můžeme začít se soukromým a elektronickými komunikacemi. pan Albrecht mi Eh, mě eh, chtělo pozorit na to, že ještě nemáme eh, tady toto legislativu, ale my to musíme nejdříve zrušit, abychom mohli pokračovat. My už máme otázku soukromí na internetu, ale podívejme se na to, jaké problémy se objeví s GDPR při implementaci a to si myslím, že je mnohem lepší přístup když tedy hovoříme o lepší legislativě. Dobře, ale máme návrh od komise, my tedy jako výbor to máme eh, na starosti a to se týká také kodexu pro komunikace. To bylo také aktualizováno během souběžného procesu. Musíme se postarat a to, o to, aby to bylo rovněž eh, v souladu, protože jinak to bude velký zmatek, především co se týče definic. Tyto musí být v souladu eh, s kodexem, protože jinak tam nebude konzistentnost pro uživatele a pro podniky, především je důležité, abychom měli tedy stejný konzistentní eh, způsob. Co se týče eh, té eh, zprávy, tak tady se žádá konsensus, pokud je o zpracování údajů. Já jsem proti proč? Eh, protože se to liší od GDPR, na čem jsme se právě dohodli a ještě to nestouplo v platnost. A já se ptám, co je eh, špatné s tím obecným nařízením o ochraně údajů. Tak my jsme se dohodli na tom, že je to v pořádku a teď zase ne. A potom za druhé, eh, se to vlastně mm, mm, vzdaluje od listiny základních práv, od těch práv, protože tam se hovoří, že každý má právo na ochranu osobních údajů a za druhé, že ta, tato data musí být zpracována spravedlivě a na základě souhlasu dotčené osoby, či na základě jiného legitimního důvodu. A já se ptám, eh, proč se tedy eh, vzalujeme od listiny základních eh, práv. A když se podíváme na ochranu soukromí, tak já v případě B2B eh, kontextu a komunikace mezi stroji, tak já se ptám, kde je tady ta ochrana soukromí. Potom o tom budeme hovořit, ale eh, já nevím, eh, čí soukromý život tady chráníme v té komunikaci mezi stroji. To je bláznivé. Potom, co se týče cookies, tak to se mi také nelíbí. Já si myslím, že ten vyhledávač je první alternativa, takže to jsou ty eh, aplikace, které vám dávají jako první alternativu tady ten vyhledávač ale eh, každých eh, šest měsíců žádat o souhlas, tak to by nebylo dobré, protože nakonec se budeme muset odsouhlasit všechno. A potom, pokud se toto nestane, tak potom by se musela odebrat, eh, odebrat, muselo by to být off data eh, na platforma, Protože dnes ten model funguje na reklamách a eh, většina internetu v současnosti je zdarma. A ten internet, který zdarma není, tak když vy za to platíte, tak vlastně ta platba je dotována reklamami. Takže my budeme mít velmi málo aplikací zdarma a ty budou drahé. Pokud jste bohatý, tak si to můžete dovolit, ale pokud jste eh, mladý, eh, tak si to dovolit nemůžete. A já upřímně jsem na straně eh, těch, kteří mají nízké příjmy. Já nejsem na straně těch, kteří si to budou moci zaplatit jenom z důvodu, že zvýšíme ceny. Já si myslím, že to je úplně směšné. A ještě k tomu musíme říci, že lidé už nyní se můžou rozhodnout. Když už víte, co je to cookie, tak přece tak víte, jak zrušit cookie v počítači. A když nevíte, co je to cookie, tak zase e, se vším souhlasíte, protože nevíte, co se tam dělá protože všechna ta opatření jsou možná na počítači. Vy prostě e, můžete si tam kontrolovat e, tu vaši historii. A je eh, důležité, eh, důležité, aby lidé pochopili, v čem funguje internet, než se začnou smát ostatním, kteří o tom hovoří. Eh, co se týká těch eh, výjimek, o kterých hovořil pan Bony, to je určitě velmi rozumné. Musíme se podívat na další možnosti, které se zakladají na trhu, pokud je o soukromí, ale buďme upřímně, to prostě obrovské množství legislativy, to se týká prostě každého odvětví, vlastně každého člověka. Musíme to dělat správně. Já tady eh, vidím eh, mnoho problémů a budu se ale těšit pracovat se s stínovými zpravody a s paní zpravodajkou, abychom dospěli k dobré dohodě, ale je tady hodně problémů. Děkuji. Ale kromě toho vám se to líbí. Dobře. Já nechci nějakým způsobem eh, snižovat vaše eh, argumenty, ale tady, tady jsme pocítili úlevu. Všichni vás poslouchali. Eh, Sofia Intervelt jako stínová zpravodajka za ALDE. Eh, já vám ušetřím eh, plno času a mohla bych být eh, stručná a říci, že říkám úplně to samé, co předřečník, ale úplně naopak. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, protože alespoň budu mít práci na, na léto, jinak bych se nudila, ne, ale nyní vážně. Tento návrh je dobrý Eh, určitě je eh, velmi rozumný, dobře jste se na to připravila, snažíte se o eh, přístup, který by zapojil všechny, všechny zúčastněné strany a snažíte se vyřešit co nejvíce obav, které zde vyvstaly. Eh, další věc, o které hovořil pan Dalton, když eh, on říkal, že se to týká všech, tam eh, s ním souhlasím. Ano, to se týká všech. Jsou to lidé, kteří musí být ochráněni. A já zcela nesouhlasím s takovým tím argumentem, který se to pořád opakuje, že to bude špatné pro internet, že to zničí podniky. My už jsme tady tyto argumenty slyšeli dlouho. Internet je Eh, funguje, kvete a nic se nestalo. Ale naší eh, práci je, abychom chránili lidi. My tady nejsme v pralese. Musíme mít eh, zákony, aby chránili občany. A musíme být inovativní v této oblasti. To je náš cíl. Nebudu zacházet do všech technických podrobností, protože toto je hlavně politická věc a většina Eh, našich eh, občanů pro ně je to důležité, protože používají internet, eh, mají rádi komunikace, ale chtějí si být jistí, že prostě ty komunikace jsou soukromé a chráněné. To je základní právo. Pan Dalton řekl, že když půjdeme rychle, budeme muset počkat, ale internet eh, nečeká. Eh, když jsme dělali tu eh, předchozí revizi o soukromí na internetu, tak ještě iPhone ani nebyl. To je příklad toho, jak rychle se svět vyvíjí. Proto je opravdu nastal vhodný čas. A chtěla bych také při, Eh, souhlasit s tím, co řekl pan Bony a potom eh, také to, co zde řekla paní Loristen k článku 11. Já si myslím, že bychom neměli změnit to, to, co bylo původně v článku 15. Eh, Není k tomu žádný důvod, je to prostě nad rámec působnosti, všechno to souvisí s technologickým vývojem. Já nevidím důvod, proč bychom měli rozšiřovat něco, co už bylo Eh, rozšířeno ze strany členských eh, států, aby prováděli dohled a proč bychom to měli rozšiřovat, když tomu není eh, žádný důvod. Ty důvody nejsou dobře definovány a zde souhlasím s panem Bonim, že bychom neměli jít nad rámec toho, co rozhodl soud v Lucembursku my eh, předložíme pozměňovací návrhy a ty se budou eh, týkat eh, posílení vaší zprávy, protože my velmi souhlasíme s tím smě- vaším směrem. Nyní pa- paní Ernst. Já, já jsem si pozorně vyslechla vaše příspěvky. Musíme si uvědomit, že tady se jedná o nástroj, kde je potřeba posílit eh, důvěrnost a bezpečnost, pokud jde o soukromí. A to je tedy eh, nástroj, který opravdu má toto ve středobodu zájmu. Eh, paní zpravodajka to představila velmi dobře. Návrh zprávy respektuji a odvedla tam opravdu velmi dobrou práci. O tom není pochyb. My si myslíme, že pokud jde o GDPR a e, ochrana soukromí na internetu, to bychom měli sladit. To je věc, kterou nesmíme ztratit ze zřetele. To je důležité, aby to bylo pořád naše hlavní myšlenka. Článek 8, e, to jsou ty konečné přístroje, koncové přístroje. Je potřeba si zde ujasnit, aby, že uživatel, když má přístup eh, ke službě, tak eh, aby nedal souhlas ke zpracování údajů, pokud to není potřeba. Je potřeba eh, toto takto formulovat, tak to jsme potom volali v případě obecného nařízení ochraně údajů a zde to musí být vyjasněno. A potom, že se musí souhlasit se zpracováním ochrany údajů. Možná mm, to není tak eh, jednoduché pochopit, ale když se na to eh, podíváme podrobně, tak vidíme, že je to opravdu věc velmi zásadní. Potom je dobré eh, vyškrtnout článek 8a, 8b. To řešení, které navrhuje paní zpravodajka, také v případě 98, tak eh, nevím, jestli je to řešení pro tuto hádanku. Musíme se nad tím ještě zamyslet a možná přijít s nějakým vlastním návrhem. Potom článek 11, eh, tak tady, eh, že to nevyvolalo žádné velké nadšení, tak to určitě nikoho neudivuje. Ukládání údajů, to je věc, proti které jsme bojovali, ale je dobré, že v článku 11 se hovoří více o této problematice, to je důležité, a také 23.2, že tady eh, ten odkaz na GDPR, to určitě eh, podporujeme, jaký bude ten konečný produkt, eh, tak jak to navrhuje paní zpravodajka, tak 28 Eh, nebo 27, tedy ta legislativa ohledně ukládání dat. Nad tím se musíme ještě zamyslet a potom v článku 11 eh, legislativa eh, členského státu, to si myslím, že bychom měli vyjmout, protože to je kompetence EU. Pouze ta zde platí, to by pro nás bylo důležité. Potom ta technologická neutralita, už o tom hovořil pan Bony, to by tam mělo být určitě a potom, eh, aby to bylo uživatelsky eh, příznivé, eh, příjemné, tak to je věc, kterou bychom určitě měli tady nabídnout a jinak děkuji mnohokrát paní zpravodajce. Děkuji vám. A za zelené pan Albrecht. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci. Všichni jsme si eh, vědomi toho, že ten harmonogram je velmi ambiciozní a proto je pochopitelné, že musíme poslat eh, brzo pozměňovací návrhy, ale já jsem rád, že máme čas do 10. července. Uděláme pro to všechno a rovněž se eh, těším na jednání s paní zpravodajkou a se všemi stínovými zpravodaji. Možná bych chtěl obecně se vyjádřit. Za prvé je velice důležité, abychom pochopili, že tady se jedná o ustanovení lex specialis, máme tady GDPR, což je jasné, že by se mělo vyjasnit, že obecné nařízení o ochraně údajů eh, se uplatňuje ve většině případů a pouze dojde-li ke eh, eh, nějakému ustanovení, které je Eh, v nařízení o ochraně soukromí na internetu, eh, tak eh, by to mělo být pouze ve zvláštním případě. Toto je tak, takto v GDPR. Ale já si myslím, že by bylo důležité, abychom lépe vyjasnili v nařízení otázku toho, kdy se jedná o ten Eh, zvláštní případ, kdy se to specifikuje v GDPR a pokud máme udělat zpětný odkaz na GDPR, tam ve všech případech, kdy se to uplatňuje, anebo je to ten eh, eh, obvyklý případ, kdy to tak je, to si myslím já. Já si myslím, že zde e, trošku e, s tím má každý problém, jaký ten právní vztah přesně je. Já jsem toho dojmu, že na, v té počáteční fázi možná už teď bychom mohli požádat právní službu, aby vyjasnila tady tento vztah lex specialis mezi GDPR a mezi nařízením o soukromí na internetu. Podívat se na různé způsoby, jak toto řešit i v návrhu komise, protože já jsem nabil toho dojmu, že návrh komise není úplně stoprocentně logický, pokud to jde o tady tento přístup. Já si myslím, že bychom eh, měli mít názor odborníka na tuto věc. A potom další věc, to je eh, dimenze, o které jsme hovořili během první výměny. Já si myslím, že politicky, až budeme vystupovat ven, tak se musíme postarat o to, že neomezíme eh, práva občanů, pokud jde o ochranu osobních údajů. Protože my jsme svědky toho, eh, že lidé jsou stále více pod dohledem, když jsou na internetu, když eh, používají eh, aplikace v budoucnosti, také internet věcí, tak i eh, auta budou pod dohledem, dokonce oblečení a obchody, všude, kam se chodí, brána do obchodu, tak to všechno bude pod dohledem. A všude bude tady tato Eh, kontrola. A já si myslím, že tady v této situaci nemůžeme eh, ospravedlnit toto občanům, že se eh, tady ve světle této situace ještě omezují práva občanů. Takže ten přístup je jasný. Všechno ostatní je předmětem pochopení, jakým způsobem dosáhneme lepšího dosažení těchto práv, eh, tak jak eh, abychom eh, přesvědčili společnosti, aby poskytly tyto záruky. Třeba otázka souhlasu, jakým způsobem se poskytuje souhlas, takže nastavení těch vyhledávačů, nebo nějaký jiný přístup. Já si myslím, že určitě existuje lepší přístup než ten, který máme nyní s těmi eh, bannery eh, v případě cookies. Pokud máte někdo nějaký lepší nápad, tak určitě nám ho řekněte, ale je důležité, abychom nalezli nejlepší řešení. A v neposlední řadě Poslední eh, poznámka ohledně toho, že se eh, eh, měří návštěvnost stránek. Já úplně nesouhlasím s návrhem této zprávy. Já si myslím, že bychom mohli jít ještě více směrem souhlasu v této oblasti. A představme si to v analogickém světě. Třeba já vejdu do obchodu a já znám majitele obchodu, a možná on mě profiluje. On si uh, on schromažďuje o mě uh, údaje a může mi tedy tím pádem nabídnout lepší výrobky, až přijdu příště. Prostě to dělá cíleně, ale to je v pořádku. Já jdu do obchodu a jsem si toho vědom. A jinak bych to dělat nemusel. Ale pokud v obchodě je dalších 40 osob, tak já čekám, že tyto osoby budou také klienty a že mě nebudou eh, kontrolovat či eh, hlídat, když jdu do jiných eh, obchodů, že nebudou provádět tento způsob dozoru. Protože třeba když já jdu na webovou stránku, tak já nevím, jací lidé zatím jsou a nevím, oni mě jakoby sledují když jdu domů, eh, když jdu do jiného obchodu, když jedu autem, jsem pořád pod dohledem. To se musí prodiskutovat, zdali to je věc, kterou chceme, nebo zdali by zde měli eh, měla být nějaká ustanovení, eh, která by umožňovala se mě dotázat, zdali to chci. Technologie když dojde k, k dalšímu vývoji standardu a e, prostě, aby byla rovnováha s tím analogickým světě, protože jinak my přijdeme o ty hodnoty, které už nyní máme. Děkuji vám a těšuji, těším se na spolupráci se spravodajkou. Yeah, finally from the members. Děkuji. A pan Foss je zpravodajem za Jury. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže za prvé chci tady tu položi, položit tu otázku, co vlastně chceme. Chceme digitální vnitřní trh a chceme zároveň tedy zohledňovat také cíle evropského hospodářství, volný pohyb údajů a také podporovat malé a střední podniky a vyvážíme to samozřejmě také ochranou základních práv, to je to, co se týče článku 7 a 8. Ale vše, co tady vždy produkujeme, hlavně tady i v našem výboře, výboru. My vždycky začneme u toho výchozího bodu, ale potom končíme tím, že říkáme všechno je extrémně osobní a všechno je extrémně nebezpečné, eh, takže ruce pryč prostě se nám nedaří najít nějakou rozumnou vyváženost. Mně to připomíná trošičku iránské ochránce náboženství, kteří zapomínají na to, že ten svět okolo nich se trošičku mění. A i z toho důvodu si myslím, že bychom se opravdu měli podívat na to, zdali se nám nepodaří dosáhnout trošičku lepší vyváženosti. A co se týče návrhu komise, tak já si myslím, z mého úhlu pohledu byl dosti jaksi neaktuální protože to vlastně vypadalo, jako kdyby ani nevěděli, že máme už tu obecnou směrnici GT, GDPR a my teď prostě jenom pokračujeme v té linii. Ono je to pěkné, že ten návrh od kolegyně Lauristín se minimálně nedrží toho, co tam jenom je černé na bílém, ale že se opravdu snaží ten rozsah působnosti rozšířit a sladit to také s GDPR. Ale já nerozumím, proč tady potřebujeme lex specialis? Proč nemůžeme říci, že tady vlastně v podstatě to, ta obecná směrnice je základem a tady ještě to chceme doplnit několika pravidly, které se vlastně zabývají právě důvěrností osobních údajů. Tak, a co se týče například to zaměření na ten souhlas, úplně jaksi neslouží právní jasnosti, a nerozumíme, proč vlastně ta stejná práva nespadají pod stejné právo. Čiže hovoříme tady o meta údajích jako o nové kategorie údajů, ale já si myslím, že toto je špatný eh, přístup, protože toto jsou eh, údaje, které jsou eh, jaksi úzce navázané na některé, na jednotlivé osoby, to znamená, že to spadá pod obecnou směrnici o ochraně údajů. To znamená, že tady to zaměření na ten souhlas je přesně v podstatě tím opakem toho, čeho chceme dosáhnout. To znamená tady souhlas v podstatě, který nakonec vede vlastně k, k otevření té eh, soukromé sféry. Takže já si myslím, že tady ten proces toho souhlasu nebo princip souhlasu je rozhodně špatný přístup jako minimum opravdu zrušit lex specialis a za druhé rozhodně absolutní, absolutní souhlas s GDPR, tak abychom se vyhli jakýmkoliv nejasnostem v právním poli. Já prostě vůbec nevím, co by na to mělo být špatné, když bychom takto jednali také nerozumím. Ve chvíli, když se teď podíváme na tu zprávu a na pozměňovací návrh číslo 13, tady se říká o tom, že vlastně potřebujeme souhlas, ale pro další zpracování potřebujeme další souhlas. Takže tady s panem Daltnem zcela souhlasím ono to není tak diferencované. Ono to není tak vnímáno jako něco diferencovaného. Člověk je v podstatě nervózní z toho, že neustále ho někdo prosí o nějaký souhlas. To znamená, že eh, to vlastně povede k tomu, že někdo už prostě na to nebude vůbec nahlížet kriticky, bude prostě se vším souhlasem. A teď se ptám, proč tady vůbec ten eh, direktivní nebo přímý marketing eh, jedná tak, jak se neuspokojuje, tomu já prostě nesouhlasím. Já si myslím, že bychom se měli na to podívat, jak ten celý hospodářský systém funguje a měli by opravdu právě eh, ekonomičtí aktéři najít nějaký nový způsob. Proč ale tady postupujeme tak restriktivně? Tak to, tomu já opravdu nerozumím. Co se týče cookies, tak to jsem opravdu velmi rád, že tady v podstatě v konečném eh, důsledku v podstatě ty cookies jsou více jak se respektovány. Ale myslím si, že tady ty pozměňovací návrhy 83 a 23 jdou opět trošičku víc nad rámec, takže já se chci zeptat, co vlastně jak si znamená ten pozměňovací návrh číslo 83. E, to znamená ty kuky z třetí stran. A co se týče článku 10, to znamená rozšíření GDPR, tak aby ten článek 8 byl zásadně pozměněn, tak já nevím, jak by to tady mělo být možné s výmazem údajů, na to je třeba se ještě podívat. Dále poskytování či zajištění poky, pokyny pro úřady, eh, pozměňovací návrh číslo 119 až 121. Já si myslím, že tady už v podstatě je to opravdu navázáno na extrémně velkou byrokratickou zátěž, ať už se jedná o GDPR nebo o eh, eh, elektronické soukromí. To znamená, že tady ta administrativní zátěž je velmi vysoká. To znamená, že nevím, jestli by to celou ještě nez, nezhoršilo. Když se podívám ještě na pozměňovací návrh číslo 110, tady si myslím, že prostě, co se týče reklamy, tady prostě musí být možnost vyjádřit eh, rozpor. Možná ještě jednu, dvě věci, prosím vás, dovolte mi to. Když eh, máme tady tu komunikaci od stroje ke stroji, machine to machine, eh, a chceme to tady pokrýt, tak jak by to tedy mělo tady fungovat s tím eh, souhlasem, protože eh, systém v tuto chvíli si vyžaduje souhlas samozřejmě od osob, lidských osob a ne v komunikaci mezi strojem a strojem. To znamená, že tady si myslím, že ta legislativa ještě na to vůbec není připravena a já o tom také ve svém návrhu hovořím. A co se týče té fáze implementace, tak tady v článku 4 návrhu máme odkaz na komunikační kodex. Já si ale myslím, že tady v podstatě nemůžete mít ten e-privacy návrh ještě před tím komunikačním kodexem, protože já samozřejmě jak si, si vážím té myšlenky, ano, nicméně si ale nemyslím, že by to mohlo fungovat eh, z právního hlediska, ale také eh, z hlediska toho, že by podniky na to potřebují opravdu extrémně hodně času, aby to mohly implementovat. Milí kolegové, moje chyba protože já jsem chtěl, aby všichni stínoví zpravodajové se k tomu vyjádřili a nechtěl jsem je přerušovat. Teď máme opravdu extrémně málo e, času a já se v tuto chvíli omlouvám. Stejně, stejně tak jsem jednal i posledně, kdy jsem vlastně přerušil komisi, takže protože my od 12 hlasujeme ale já vím, že lidé jsou vždy extrémně iritovaní, takže pět minut pro komisi a poté chci také, aby Mary Lorison k tomu ještě něco řekla na pět minut, protože tady je opravdu ještě stále poměrně hodně rozporuplných otázek a o 12 je to hlasování, takže prosím vás, ukažte všichni <laughs> dostatečnou míru trpělivosti a v tuto chvíli dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo, já si samozřejmě velmi eh, vážím, že mi dáváte trošičku eh, Eh, času. Já doufám, že nějaký náš čas budu muset dát i paní Lorisen. Děkuji, děkuji mnohokrát. E, děkuji také za e, všechny připomínky, které zazněly od vás všech. A já hned se tedy vrhnu na, těre, na některé z těch bodů, které zde zazněly, tak abych vyjasnila ty otázky a abych také odůvodnila tedy postoj a stanovisko komisem. Co se týče definicí, já jsem byla velmi ráda, že paní Larista nám tady poskytla některá vyjasnění, protože naší myšlenkou bylo opravdu tady e, zajistit soulad s komunikačním kodexem a aby v podstatě i, aby to bylo v souladu s tím, na čem jsme se dohodli v rámci toho legislativního procesu, tak abychom zajistili opravdu koherentnost těch eh, dokumentů. Jedna věc, která se neustále vrací v rámci dnešní debaty, je rozsah působnosti mezi GDPR a e-privacy, e-soukromím. Tady samozřejmě je třeba zajistit a poskytnout ještě trošičku více jasnosti, stejně tak, jako o tom hovořil pan Albrecht. Stejně tak také říkala paní Larisen, tady můžeme hovořit o odlišném rozsahu působnosti, protože tady hovoříme o důvěrnosti eh, komunikace. Eh, protože tady se hovořilo mimo jiné také o biznesu. Ve chvíli, kdy hovoříme o právnických osobách, ne pouze o fyzických, anebo o komunikaci mezi strojem a strojem. A ve chvíli, kdy hovoříme o důvěrnosti, a to souvisí samozřejmě i s GDPR, tak tady jde o to, co se stane vlastně v průběhu toho transformu. Pokud eh, by to nepokrývalo právnické osoby, tak ve chvíli, kdyby malé podniky komunikovaly s jinými malými podniky, tak by to vlastně nebylo pokryto. To znamená, to není ani pokryto GDPR. To znamená, Toto je opravdu orientováno na trh. To znamená, že tady musíme být opravdu extrémně opatrní, abychom tady z toho rozsahu, rozsahu působnosti neodstranili něco, co je pro biznis velmi důležité. Co se týče té komunikace mezi stroji, tak víme, že stroj je v podstatě um, subjektem nebo je v podstatě něco, co předává údaje. A to je opět velmi dobrý příklad toho, kde vlastně tady e, zásadní roli hraje důvěrnost přenosu informací, ale ale te, právě tento přenos informací by nebyl pokryt GDPR, protože jde o komunikaci mezi stroji. Co se týče vyhledávačů, eh, Komisní návrh v podstatě tady nenavrhuje jaksi nějaké standardní nastavení. Tady opravdu eh, i pan Bony zmínil, že tady potřebujeme v podstatě eh, na trhu něco, co zajistí více pravomocí konečnému uživateli. A chci ale upozornit ještě na jednu věc a hovořil o tom také pan eh, Dalton. Řeknu například jen v oblasti spotřebitelského práva vy v podstatě musíte vlastně eh, spotřebitele eh, upomínat nebo musíte mu připomínat základní práva a pravomoci, která má. To znamená, ono by bylo zajímavé, kdyby spotřebitelské právo bylo přísnější Eh, než mm, právo týkající se soukromí. Takže tady nám jde v podstatě pouze o navýšení míry transparentnosti. Co se týče tedy nastavení vyhledávačů, tak tady si myslím, že jsem to celé pokryla. Samozřejmě, že jsme vám k dispozici, ale pouze abych eh, vás ještě upozornila. Včera Eurostat zveřejnil velmi zajímavou zprávu týkající se bezpečnosti informací a tam jsme vlastně viděli, jak jsou údaje znovu používány i v souvislosti s naším hodnocením dopadu a eh, z té zprávy vyplývá, že jen ze dvou uživatelů nepovoluje užívání jeho osobních údajů pro reklamu a 40% v podstatě nedovoluje přístup k jeho osobním profilům. To znamená, že vidíme, že eh, spotřebitelé v Evropě dávají pozor na svou na své soukromí. A přesně o to nám jde. Doufám, že jsem tady řek, vám podala uh, užitečné informace. Uh, chci říci, že my uh, si myslíme, že ten časový harmonogram, na kterém jsme se domluvili s Evropským parlamentem, je velmi vhodný. Myslím si, že nám to pomáhá i e, ve chvíli, kdy chceme jaksi e, zajistit souhlas GDPR. Děkuji vám mnohokrát a ještě jednou se vám omlouvám za to, že jsem vám opět omezil řečnickou dobu. Takže kolegové, kolegové, buďte ještě chvilku trpěliví, protože já tady potřebuji ještě odpověď paní Marie Lister jako zpravodajky k této zprávě. Takže prosím, kolegyně. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat všem stínovým eh, zpravodajům i panu Fosovi, i zástupkyni komise za tuto velmi eh, plodnou eh, debatu. Jsem také ráda, že z ní vychází některé velmi konkrétní návrhy. Také třeba se obrátit ještě na právní službu, tak abychom se podívali ještě na soulad s GDPR a e, e, na směrnici o e-soukromí jako lex specialist, tak jak o tom hovořil pan Albrecht. Je velmi důležité, abychom e, tento posudek měli ještě před podzimem tohoto roku. Co se týče těch jednotlivých konkrétních problémů, které tady zazněly ze strany stínových zpravodů, tak tady si myslím, že je třeba zajistit opravdu efektivní a dostatečně hloubkovou debatu týkající se všech těchto věcí. E, co se týče toho, co říkal pan Dalton, tak tady je samozřejmě to z politického hlediska vnímáme velmi odlišně. E, nicméně jsem e, mě poměrně mrzí to, co říkal pan Fos. Já si myslím, že tady v rámci tohoto výboru nemůžeme říkat, že je biznis na prvním místě a na druhém místě jsou základní lidská práva. To si myslím, že rozhodně není správný e, přístup. Takže já samozřejmě vám děkuji, těším se na další spolupráci, víme, jaké jsou lohuty a také chci samozřejmě poděkovat také Eh, sekretariátu a Evropskému inspektoru pro ochranu údajů. Já už jsem to říkala na začátku, eh, protože bez tohoto skvělého kontaktu a bez této skvělé spolupráce by něco takového rozhodně nebylo možné. Děkuji. Děkuji, Mario, za opravdu tu tvrdou a intenzivní práci, kterou si odvedla, také všem stínovým zpravodajům za jejich práci. 10. července je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme v říjnu. Tak a teď je přejdeme k hlasování za minutu, takže prosím vás, posaďte se na svá místa a eh, budeme pokračovat. Colleagues, take your seats. We'll begin this. Eh, kolegové, prosím, posaďte se. Začneme hned, jak všichni se posadí na svá eh, místa a prosím vás, připravte si své hlasovací kartičky. Ah, she Okay, is everyone in place? Um, so we begin. Tak, prosím, posaďte se na svá místa. Tak, podíváme se na bod uh, pořadu jednání číslo 7, vězeňské systémy a podmínky ve věznicích. Chce paní Beržeron tomu něco říci? Prosím, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den vám všem. Jsem opravdu velmi ráda, že můžeme o této zprávě hlasovat dnes. Je to eh, zpráva, při které mě velmi podpořili stínoví zpravodajové z hlediska jaksi morálního, ale i odborného, takže já jim opravdu srdečně děkuji. Eh, u některých mých kolegů zazněly kritiky v souvislosti s tím překladem. Jde o to, aby, ten, aby ta finální verze toho textu byla opravdu extrémně přesná. Například paní Kinici se ptala na význam eh, slova režim, protože tady opravdu ty výrazy právní nejsou možná ve všech těch verzích přesně přeloženy. Například autorské právo je v některých eh, eh, textech přeloženo jako copyright, tudíž tady jde opravdu o zcela zásadní požadavek z naší strany. Chceme, aby opravdu ten překlad byl právně přesný. Děkuji, děkuji paní Bergeron. A já bych ještě <laughs> poprosil eh, ještě další tři naše poslance, aby se připravili. Takže co se týče kompromisu návrhu číslo 9, máte slovo. Teda mm, hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. 22. E, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 19a, takže prosím. Ne, 12 a dvanáctka, omlouvá se pan předseda, takže dvanáctka, prosím. Ne, takže teďka hlasujeme o kompromisní návrhu číslo 12. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. 19a. Hlasujte. Hlasování u konce. Přijato. 7a. Hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 104, 104, hlasujte. Hlasování u konce. Přijato. 15. Hlasujte. u konce přijato 1.1.0. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. 110. Pozměňovací návrh 110 110. Můžete stále hlasovat. Hlasování je u konce, bylo přijato. 111 111. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Přijato. 2, Hlasujte. Hlasování u konce. E, zamítnuto. Desítka. Hlasujte, prosím, kompromisní návrh číslo 10. Hlasování je u konce. Yes, Gerard. Ano, prosím. Já se omlouvám. Já jsem zapomněla svou hlasovací kartičku. Mohu hlasovat prosím, takto, pouze rukou, zvednutím ruky, prosím, prosím. No víte co, já vám přece nemohu říci ne. Dobrá, ano, můžete hlasovat zvednutím ruky. Tak co budeme dělat? Tak prosím vás, jenom nám naznačte. Takže ano, prst nahoru, ne, prst dolů. Děkuji vám. Výborně kdy jsme skončili. Takže kompromisní návrh číslo 19, hlasujte. Hlasování je u konce, přijato. 126, hlasujte prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 127, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 16. Kompromisní návrh. Hlasujte. Hlasování u konce. Přijeto. 130. Hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 133, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 12a, hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 149, hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 150. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 13. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 14, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 155, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 156, hlasujte. Konec hlasování přijato 157. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto 158. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 159 pro. Konec hlasování. Přijato. 173. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 11. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 182. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 186. Hlasujte. Konec hlasování. 187. Hlasujte. Konec hlasování zamítnuto. 201, e, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto, kompromis 17. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 220 e, hlasujte. Konec hlasování. Přijato osmnáctka. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Dvacítka. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 247. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 21. Pro. Hlasujte tedy. Konec hlasování. Přijato. 264. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. 265. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 267. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 268 pro. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 269. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 270. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 272. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 281. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 283. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Tak úvodní ustanovení, takže hlasujeme unblock, kromě pozměňovacího návrhu 9, 10 a 19, takže všechno unblock a potom ještě 9, 10 a 19. Takže unblock, úvodní ustanovení, hlasujte prosím. Ano, je to v pořádku, takže kromě 9, 10 a 19. Hlasování u konce. Přijato. Devítka. Hlasujte. Konec hlasování. Tak, zamítnuto, opravdu se pan předseda, to bylo zamítnuto, desítka, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. A ještě devatenáctka, hlasujeme. Konec hlasování. Také zamítnuto. A přicházíme k úvodnímu ustanovení, takže dvacítka. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijeto. 27. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo 2. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 34. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 36. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 37. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Trojka. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 45. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Is Čtyřka hlasujeme. Close. Končím hlasování. Je to přijato. 56. Closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 57 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 72. Končím hlasování. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 76 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 88 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování, je to přijato. A teď hlasování o takto pozměněném textu. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Has everyone voted? The vote is... Hlasovali všichni? Takže je to přijato 44 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodajce paní Verže. A tím jsme ukončili hlasování a také naše dnešní dopolední zasedání. Dnes odpoledne máme seminář. Děkuji vám všem.